anfangen. Meine Damen und Herren, ich darf bitten. Dámy a pánu. Tak prosím, usaďte se, aspoň na těch eh, laciných místech. Paní Pak, máte ještě uh, něco, co byste k tomu chtěla říct? Ústní pozměňovací návrh 72. Uh, eh, ode mě um, tam napsáno minus, ale celkově jsem pro. Takže jste, plo, jste pro toto minus, jo? Ne. Kompromis eh, jedna, kdo je pro, kdo se, proti, kdo se zdržel přijato. Eh, pozměňovací návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Potom 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo, je, kdo se zdržel eh, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kdo je, kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato.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 Myslím, že to, ale ověříme to. prosím, vysuňte si ty karty American Express a dejte si tam hlasovací kartičky, říká pan předseda. Takže 22 hlasy přijato. A... Měl vás, myslel jsem, že jich tam bude 16, ale zdá se mi, že ne vývojící. Tak 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 8, 38 ve dvou částech. Tak budeme hlasovat jenom o té druhé části. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis, prosím. ověříme eh, druhou část. Končím hlasování. 22 k 20. Přijata. 23 dokonce. Kompromis 4 pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměnací návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? A zamítnuto 48, um, pardon, 46, kdo je pro? 46, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 47, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49, kdo je pro, kdo je proti, eh, přijato. Ne? Takže 52, kdo je pro? 51. Ano, 52, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 55, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Kompromis 6, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 62, eh, s ústním pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel eh, Přijato 64. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato. Eh, pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijato. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Návrh byl eh, zamítnut. 72, kdo je pro, kdo je proti. 72, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a eh, přijato, kompromis 8, kdo je pro, kdo se proti, kdo se zdržel přijato, kompromis 9, kdo je pro,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 kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 113, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Já myslím, že to bylo přijato tedy, ale ověříme. A prosím o aktivnější účast. Končím hlasování. 30 k 16. Přijato. 115, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 116. Kdo je pro, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Článek 6, kdo, ten návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel. ano Ověříme. Takže 27 ku 20, no 21, to je jedno, říká vám předsedám. Takže to byl návrh 7, teď, eh, ne, tedy 6, pardon, teď 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 9, kdo je pro, kdo je pro, ti, kdo se zdržel, přijato, 10, kdo je pro, 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Zpráva je 45 hlasy ke třemku jednomu přijata a srdečně blahopřeji paní zpravodajce. pokud dámy a pánové v Bosně a Hercegovině eh, budou schopné hlasovat stejně jednotně jako tady, eh, tak eh, určitě bychom jim eventuálně mohli vysvětlit, jak to tady jde. Bylo by to obou straně přínosné. Já se výslovně omlouvám. to bylo eh, pětné reakce podle metody radši eh, ztratíš přítel, než aby si provala sásku. Teď eh, Černá hora Charles Tenok, k tomu něco řekne. Já se omlouvám, pane předsedo, škoda, že jsem k tomu nemohl říct něco včera. Za prvé děkuji všem stínovým zpravodajům za úspěšné vyjednávání ohledně kompromisů. Ehm, mm, malé je hezké a Černá hora je jedna z nejméně problematických zemí na západním e, e, Balkáně. Teď je to kandidátská země projednávající kapitoly 23-24 ohledně e, soudnictví základních práv a bezpečnosti, pokud je o boj o spraní špinavých peněz a korupcí, tak v Černém hoře udělali eh, hodně práce, pokud je také o účast žen ve veřejném životě, ochraně eh, menšin i homosexuálů. I, eh, a také je to takový regionální zprostředkovatel dobré vůle, pokud jde o problémy v okolí. A také mají možnost, doufejme, objevit ropu a plyn v, ve svých příbřežných oblastech. Doufáme, že to vyřeší s Chorvatskem. Ale já každopádně eh, odsuzuji eh, nedávné útoky na novináře. Je třeba pohnat všechny pachatele před eh, soud. Je tam koncenzus mezi parlamentními stranami a občanskou společností ohledně euroatlantické cesty, včetně vstupu do NATO. Máme tam 17 kompromisních pozměňovacích návrhů a 130 pozměňovacích návrhů a jsem si eh, jistý, že eh, výbor získá velkou většinu, tedy hm, zpráva získala výboru velkou většinu. Děkuji, máte k tomu někdo nějaké eh, připomínky? A, takže a, ještě než se pustíme do hlasování, rád bych u nás přivítal senátora Joseho Roze, Josase Aspura Torese, místo předsedu a, exekutivního výboru Mexického senátu a pana Turo Garitu, generálního tajemníka no, odpovědného za parlamentní služby eh, Mexického senátu. Srdečně vítejte v našem středu. Víme, že od návštěvy eh, předsedy Šulce eh, v únoru minulého roku vztahy s Mexickým parlamentem se opět výrazně obnovily a budeme rádi, když budeme i nadále moci prohlubovat a pokračovat této spolupráci. Takže děkuji vám, že jste si eh, vyhradili čas na to nás tady pozorovat. A tím se dostáváme k hlasování o kompromisním pozměňovacím návrhu 1. Der Gegenenthaltung angenommen. Äh, dann zu Antrag 25. Was ist das? 25. To je na seznamu chybně uvedeno, říká předseda. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Dostáváme se ke kompromisu 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 32, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 42, kdo je pro, proti, zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 45, kdo je pro, proti, schváleno. Prosím. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kompromis 5. Omlouvá se předseda. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, návrh 57, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 58, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 63, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 75, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 76, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 82, kdo je pro, takže eh, předseda se omlouvá, 87, mám tady eh, trochu pokažený eh, hlasovací seznam 87, kde je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 112, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 113, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 114, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 115, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 116, kdo je pro, 115, ověříme. Končím hlasování. 34 ku 17 schváleno. 116, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 117, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 118 odpadá, 119, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 128. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 130. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme. Končím hlasování. 28 pro, 26 proti, schváleno. Návrh 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 4, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh. Zase je ústně znovu ještě měněn. Jestli, jestli někdo ještě má vůbec přehled, prosím, aby souhlasil, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 9, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 10, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 11, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 17, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 18, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 19, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 20, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, jednička, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, dvě, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, elektronické závěrečné hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena 52 hlasy, 3 proti, nikdo se nezdržel a srdečně blahopřeji zpravodaji. A nyní se dostáváme k další zprávě. A zpravodajem zde je kolega Howitt. Máte k tomu ještě něco, co dodat? dva ty pozměňovací eh, návrhy, o kterých byla řeč, nejsou na hlasovacím seznamu správně. Ten první se týká kompromisu 13. Já jsem to eh, včera četl a poslal jsem e-mail sekretariátu, ale dostala se tam eh, minulá verze. Vyzýváme orgány, aby zajistili, aby tyto důležité reformy eh, byly podpořeny eh, celou eh, novinářskou obcí. A potom ústní pozměňovací návrh 6, to bylo také po debatě s paní Cornelisen a panem Kukanem na to ožehavé téma bilingválního vzdělávání, takže nové znění zde je zdůrazňuje zároveň význam propagování nepovinného inkluzivního bilingválního vzdělávání. Takže 28 eh, slov tam je vypuštěno, takže já pouze doplňuji eh, význam eh, propagovat nepovinné inkluzivní bilingvální vzdělávání po poznámkách paní Cornelise na pana Kukana. Děkuji. Takže to se jedná o ústní pozměňovací návrhy dvou ústních pozměňovacích návrhů, dvou kompromisních návrhů. Nevím, kdo tomu rozumí, říká předseda. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh 10, kdo je pro? 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Hlasujeme o 13.14. Frakos a paní Janaku se stejným návrhem, kdo je pro, proti,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 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 29. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Druhá část, kde je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Návrh 33, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. 36, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Kompromis 4. Já jsem, eh, já jsem, řekl, já jsem řekl schváleno, ověříme elektronicky návrh 36. Schváleno. Návrh 36 je schválen. Kompromis 4, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Návrh kompromis 4 odpadá, protože byl schválen návrh 22. A tím se dostáváme k návrhu 38.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 42, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 43, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 48, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní návrh 53, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. 34 23 schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 68, kdo je pro? Pa... Mohla bych požádat o eh, elektronické ověření návrhu 53, protože já jsem neviděla nikoho ze socialistů hlasovat. To už je to už je dlouho. Bylo to volné hlasování eh, pro socialisty a mně se zdálo, že nikdo nehlasoval. Předseda odmítá. 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Omlouvám se, Andrej. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 66. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 69, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 70, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 71, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 78, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 79, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 85, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 86, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 80, 87, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisu 13. Ne, opravuje se předseda 95, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 96, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 97, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. 97. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Ústní pozměňovací eh, Návrh 105, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 107, kdo je pro, Proti? Zdržel se. Schváleno. 108. Kdo je pro? Ověříme 107. Končím hlasování. 36 pro, 21 proti. Schváleno. Je uh, politování hodné, že zpravodaj nedůvěřuje předsedovi. Když pan předseda říkal, že já budu světlým bodem včerejška, tak jsem to musel dnes si trochu vynahradit. 108D pro, proti, zdrž, zdržel se zamítnuto 109 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 112. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 113. Kdo je pro? První část. Kdo je pro? Pr- proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tři třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 117, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 118, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 119, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 120, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 122, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 127, kdo je pro, proti, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 128, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 129, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sto třicet, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Sto třicet jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Sto třicet dva, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Sto třicet tři, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 4, kdo je pro? pro proti, zdržel se zamítnuto. Jednalo se o ústní pozměňovací návrh 4. Končím hlasování. 30 pro, 23 proti, schváleno. 139, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 140, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 141, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 142, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 143, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 144, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 145, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 146, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 147, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 148, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 149, kdo je pro, proti, zdržel se. Ještě ověříme 149, proti, zdržel se zamítnuto. Prosím, účastněte se hlasování 150, kdo je pro, pro proti, zdržel se schváleno, 151, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 152, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 154, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 155, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 156, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 158, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 160, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 161, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 162, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 163, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 164, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 165, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 166, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, 167, kdo je pro, proti, zamítnuto, 168, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 170, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 6. Ještě ověříme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Elektronické hlasování o celé zprávě. 48 pro, 4 proti, 6 se zdrželo. Srdečně blahopřeji zpravodaji. A nyní se dostáváme ke Ani. Gomeš. Ano, máte k tomu ještě něco, co dodat. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o kompromisu 2. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno.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 63, kdo je, 36, kdo je pro, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, pro 40, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Končím hlasování. 20 pro 35 proti zamítnuto, to byl návrh 50 a nyní 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jsou liberálové pro nebo proti? Pak je to schváleno. 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh 55, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh 59, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 61, ne, ten odpadá. Kompromis 16, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 17, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 68, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 69, kdo je pro? pro? 69, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 7, 70, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 71, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 76, kdo je pro? 7... Předsed, Předseda se omlouvá, že přehlédl návrh 76. 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 78 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 79, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 81, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, 82, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 84, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 85, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 18, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Nyní návrh 88, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 4, společně s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní závěrečné elektronické hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování. 52 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Paně, blahopřeji. A nyní návrh doporučení. Zahajuji elektronické hlasování. Das weiß ich nicht. Ob willst bitte das verschieben oder was? Weil ich das ja sehen möchte. Okay, dann, dann stimmen wir am Montag an. Am 27. Damen und Herren, wir... Dámy a pánové, nyní se dostávám. Na 53 miku jednomu hlasu to bylo přijato a srdečně blahopřeji. A nyní se tedy dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Konference předsedů eh, ve čtvrtek rozhodla, eh, že eh, tady má INTA postup podle pravidla 50. V tom běžném našem přetahováním se o píseček. Já bych navrhl, i když vím, co článek 50 obsahuje, abychom odložili to hlasování na pondělí že bych rád viděl ty pozněvací návrhy eh, INTY. A z toho důvod, eh, pane eh, zpravodaji, hlasujme až v pondělí. Aby to v jedné zprávě nebylo úplně proti té druhé zprávě. Souhlasíte? Srdečně děkuji. A dostáváme se k bodu 17. A to je zpráva pana Kovala. Ale máme tady novou situaci. Lhuta byla prodloužena až na dobu po cestě do Kyjeva. Můžete dávat pozor. Na kdybychom dali tu novou lhutu, se ptám sekretariátu. Takže lhůta by měla být 6. Eh, února a hlasovat se bude 3. března. I tady si říkám, protože na Ukrajině se děje den co den něco, že bychom to mohli dát ještě blíž ke 3. březnu. Máme tady 6. Eh, února, to je měsíc předem. Mohli bychom to dát klidně o týden později.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 Musí být možné eh, si to nechat za dva týdny přeložit, říká pan předseda. Pane zpravodaj, já si myslím, že to je na nejvíc důležitá otázka. Máme tady eh, na Ukrajině eh, situaci, která se mění dnes a denně. A pokud poslanci eh, musí dát pozměňovací návrhy více než tři týdny před hlasováním, tak je to problém. A při takovéto příležitosti si myslím, že ty překlady eh, se musí zvládnout i za dva týdny, a ne za tři. Jo? Normálně to jde, ale v takovém případě, když tohle by mohlo být problematické. Takže dáme tam prostě řádné datum o asi týden později. Souhlasíte? Takže 11. února ve 12 hodin. Pane Kovale, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pochopil jsem to tak, tedy, že teď mm, vznikl následní formální stav. Máme nový termín pro odevzdání pozměňovací návrhu 11. února eh, do 12 hodin. To znamená, že je stále ještě možné eh, podávat pozměňovací návrhy, hlasování na výboru 3. Eh, března. A zatím máme 231 pozměňovacích návrhů, čili už takých je dost. Spoustu těch různých návrhů. A je o to velký eh, zájem. A hned se k tomu vyjádřím. Byli jsme připraveni už na dnešek, ale myslím, že ten eh, termín nebo to prodloužení toho termínu na dobu po eh, návštěvě na vysoké úrovni na Ukrajině má smysl. Každopádně vám děkuji za eh, práci dosud odvedenou a pozměňovací návrh dosud podané. A, a až eh, doběhnou všechny, tak budeme samozřejmě hledat kompromisy. Několik myšlenek k tomu. Budeme se k tomu každopádně ještě vracet po návratu z Ukrajiny. Za prvé, mm, rád bych poprosil, abyste eh, tu zprávu nebrali jenom i jako eh, zprávu k věci Ukrajiny. Eh, úmysl byl zpráva o budoucnosti Ukrajiny, tedy budoucnosti východního partnerství, a ten chci zachovat. Můžete samozřejmě k tomu dávat své návrhy, svá stanoviska, ale konkrétně stínové zpravodaje prosím o to, aby z toho nedělali zprávu jenom o Ukrajině. Jeho cílem je eh, naše stanovisko ohledně budoucnosti východního partnerství. Tohle je asi poslední možnost v tomto volebním období eh, politicky vyjádřit vizi ohledně toho, jak má vypadat eh, východní partnerství v kontextu toho, co se teď dělo v kontextu toho, co máme jako čerstvé zkušenosti, dejme tomu z prosince. Za druhé bych ještě eh, rád vyzval k tomu, abyste, pokud to bude možné, eh, nedávali pozměňovací návrhy, které se budou eh, týkat konkrétních věcí, konkrétních zemí. Máme tady spoustu možností stálou zprávu ke každé zemi východního partnerství. Měli jsme tady zprávu pana Zaryše Zvolského a pan Seriego kde jste mohli dávat takové eh, popravenecí návrhy. A zeptám se ještě eh, stínových zpravodajů, jestli chtějí eh, změnit povahu té zprávy. Samozřejmě ty poslanecí návrhy tam patří, ale je tady riziko, že se nám z toho stane také zpráva o konfliktu v Náhorním Karabachu. To je celý problém z konstrukce toho eh, dokumentu. A samozřejmě tady dostáváme hm, zprávy, eh, kde eh, se vyjadřují různé strany konfliktu. Tady hovořím o národní Karabachu, ale nevím, jestli tohle je vhodný způsob, jak nad tím pracovat, na tou zprávou. Takže proto bych prosil ještě o jedno setkání se stínovými zpravodaji, abych zjistil vaše stanoviska k tomu, co dál. Myslím, že pokud jde o konfliktní záležitosti, ehm, o záležitosti těch eh, zamrzlých konfliktů, tak bychom měli upozorňovat na možnou politickou roli Unie a neměli bychom eh, se eh, snažit odhalit, která strana má pravdu. To by byl asi špatný směr postupu. Ale eh, řada pozměňovacích návrhů je velice přínosná a za to bych chtěl obecně eh, poděkovat, eh, zejména za ty, které připomínají, že v zásadě jde o to, abychom připomněli, že země východního partnerství, dokonce i když dnes se zdá, že jsou ve větší krizi, než jsme čekali, ve větší politické krizi, jestliže se nerozhodlo o asociační dohodě nebo pod, jim podpisu na Ukrajině, tak naše role je říct, že dveře do Evropské unie jsou otevřené, i když hovoříme o vzdálené budoucnosti. A každopádně srdečně děkuji za pozměňovací návrhy, eh, které jdou tímto směrem, i za ty, které jdou směrem k eh, otvírání Unie, eh, k bezvýzovému režimu, potom vzdělávací iniciativy nebo energetické. Děkuji. Thank you very much, uh, Mr. Koval. Děkuji panu Kovalovi. A teď dám slovo stínovým zpravodajům a nejdříve uh, ho dám tedy sám sobě. Mám tu čest, že jsem uh, stínovým zpravodajem za EPP. It's eh, time for the Easter partner. Takže teď je otázkou, zda je eh, opravdu na čase eh, začít víc eh, a aktivněji pracovat se zeměmi východního partnerství, ale víme, jak se věci začínají dramatizovat. Poslední zprávy máme v noci z Ukrajiny, z Kyjeva a dochází k velkému porušování, hrubému porušování základních lidských práv a svobod. A já souhlasím s tím, že bychom možná měli ještě trochu posečkat eh, po té, co se vrátí delegace na vysoké úrovni z Ukrajiny. A dalším bodem eh, na mé agendě je eh, vzpomenout, že azerbajdžánská delegace se rozhodla opustit Eurones po posledním vývoji v parlamentu, což je škoda a já doufám a věřím, že se Azerbajdžán vrátí k tomuto formátu e, dialogu s Evropským parlamentem. A také musíme říct velice jasně, že žádná země e, ve východním partnerství by neměla se utíkat e, k násilí pro řešení problémů bilaterálního charakteru. To je něco, co musíme znovu a znovu zdůrazňovat. Počkejme tedy ještě dva nebo tři týdny, uvidíme v únoru, jak se e, vývoj v těchto zemích posune. A v tomto legislativním období Evropského parlamentu bychom e, měli hlasovat o této zprávě a já pevně věřím, že východní partnerství nebude sabotováno, eh, nebude předmětem sabotáže ze strany našeho dalšího velkého partnera na eh, východě. A pak teď je na řadě pan Fleckenstein. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že zpravodaj nám předložil dobrou předlohu. Na mnoha věcech se sjednáme shodneme. Eh, pět bodů, které jsou důležité. Za prvé, Spravodaj sám píše v odůvodnění, že jde především o to podporovat společné hodnoty. To je správné a proto nesouhlasím e, úplně s tím, co stojí v bodu A. Tam e, dochází k dojmu, jako kdybychom exportovali naše hodnoty. Naopak jde řeč o společných hodnotách, které Eh, jsme sjednali i s Evropskou radou, s Radou Evropy. A druhá věc, o které je potřeba hovořit, jestli eh, co se týče eh, východního partnerství, je s ním vždycky automaticky spojena možnost přistoupení. Tento automatismus není zcela jasný. Při, ku příkladu Azerbajdžán, kde ještě nepadlo, myslím, poslední slovo, co se týče Euronestu, Oni nemají zájem o přistoupení, ale přesto chtějí s námi mít nějaké určité strategické partnerství, ale přistoupení eh, není tedy prostě konkrétním cílem pro všechny. Tady je třeba aspoň trochu diferencovat. EU není jedinou alternativou pro některé země v našem sousedství což je škoda, ale je správné, že to tak je. Nejsme jedinou alternativou a, a neměli bychom s tím vlastně mít problém, pokud eh, ty soused, sousední země se mohou také svobodně rozhodnout. Svobodně, to znamená bez nátlaku, bez eh, ekonomického, politického, vojenského nátlaku. Myslím, že paní Weider, jestli jsem to správně vyslovil, to velice dobře formulovala ve svém pozměňovacím návrhu. To se mi líbí eh, víc než jiná znění. Za čtvrté, samozřejmě není důvod, proč eh, jednat s Ruskem o eh, osudu jednotlivých sousedních zemí. To je bilaterální záležitost. A Přesto chceme podporovat eh, mírovou spolupráci na tomto kontinentu a proto musíme hovořit i s Ruskem o spolupráci na tomto kontinentě. Bez toho, abychom budili dojem, jako kdyby šlo o nějaké jednání, řekněme, za zády třetích stran. A konečně poslední bod, tady chci potrhnout to, co již praví zpravodaj. Nejde u, v tomto partnerství pouze o státní instituce, politiku a ekonomiku, jde především také o styky občanských společností. To je mnohem důležitější než eh, řada nejrůznějších dohod a smluv eh, mezi eh, premiéry, prezidenty, předsedy komise. Proto to, co tam pan Kukan uvádí, je velice eh, důležité. Myslím, že by bylo dobře to ještě více zdůraznit, že bez kontaktu eh, občanské společnosti z naší strany a také z naší strany sousedních států se nám ta spolupráce nebude úplně účinně dařit. To je třeba podpořit. Děkuji, pane Fleckensteine, za eh, skupinu ALDE, pan Weigl. Pane předsedo, já se domnívám, že to je skvělá myšlenka prodloužit eh, tu lhůtu eh, pro další pozměňovací návrhy. Počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k dnešnímu dni, eh, prokazuje, že toto je otázka velice, velice složitá. A nejenom proto, že tady máme co dočinění se zeměmi, které mají velmi odlišná stanoviska, od, od, odlišné postoje k Evropské unii, ale také proto, že tady vlastně máme co dočinění se zeměmi, eh, které eh, pouze částečně sdílejí naše hodnoty, mají eh, své vlastní soubory hodnot, představují odlišné společnosti a ta zpráva by to měla měla skutečně důsledně odrážet. Ona tak činí už teď, ale je třeba, aby to bylo ještě důslednější, abychom se také vyhnuli určitým nedorozuměním ze strany našich eh, partnerů. A já jsem skutečně toho názoru, že to, že byla vyslána delegace na Ukrajinu, je samo o sobě velice závažným důvodem pro to, abychom ještě víc a důsledněji pracovali na této zprávě. Chtěl bych ovšem také zároveň vyslat určité varování. Nevyvazujme se s té povinnosti zabránit tomu, aby tady vznikla určitá předpojatá, eh, určité předpojaté závěry. Ukrajina se stává předmětem závažné eh, kritiky. Já se E, vyhýbám tomu, abych teď hovořil e, o nebezpečí občanské války, ale je třeba si přiznat, že e, Ukrajina stojí opravdu na samém kraji možné zásadní a velké krize. A je třeba si toto uvědomit a zajistit, abychom byli vyvážení v našich hodnoceních. Ukrajinská vláda je teď tak trochu E, zatlačena do e, kouta a e, tady je třeba se e, pohybovat opravdu velice obezřetně, musíme e, vnímat náš zájem a představovat náš zájem vůči Ukrajině celkově, celistvě a zajistit, abychom opravdu celé Ukrajině nabídli evropskou perspektivu. Jinak dojde k nedorozuměním a k eskalaci dalších problémů na Ukrajině. K té zprávě já si myslím, že Eh, my nemůžeme se vyvarovat toho, abychom eh, se nezmínili o konfliktu v regionu. Ne snad, že bychom se měli stavět na tu či onu stranu, ale pokud chceme, aby Evropská unie skutečně hrála aktivní roli při řešení tohoto problému, no tak potom musíme prostě ukázat na tyto problémy, musíme je identifikovat. A identifikovat je rovněž s ohledem na eh, prostě hodnoty, na e, principy, které e, jsou hodnotami a principy naší e, politiky a mezinárodního práva. Co mě tam trochu chybí, že se nečiní žádný odkaz na mezinárodní právo a to, že tam není odkaz na všechno to, co se vykonalo na mezinárodním fóru vzhledem k těmto nejrůznějším konfliktům. Takže je třeba o těchto věcech hovořit, protože protože to se dotýká našich zájmů, to má co dočinění s naším eh, mm, závazkem přispět k řešením těchto problémů. Takže já si jen přeji, aby naše spolupráce se spravodajem byla tak dobrá jako doposud. Děkuji vám, pane Weigle, a teď pan Schulz. Liebe Kolleginnen, es ist gut, dass wir Milí kolegové, je dobré, že tady teď před sebou máme tuhle zprávu v dramatické situaci. Já jsem proto eh, spolu s panem zpravodajem, abychom si ještě nechali čas a čekali na výsledek eh, evropské delegace příští týden. Eh, pokud bude moc vůbec vycestovat, to nelze posoudit vzhledem k dramatu, dramatičnosti těch událostí. Nevím, jestli by Ukrajina by kvůli tomu měla být nutně hlavním tématem té zprávy, ale měla by určitě dostat eh, na výlučné místo, protože my jsme už předložili parafovanou asociační dohodu a z jejího nepodepsání se vytvých eh, vytvořil eh, konflikt a to s násilnými výsledky. A já si myslím, eh, že tohle to trochu přispělo k té eskalaci. A teď se ukazuje už jedna věc, eh, kterou musíme rozpracovat, a sice kompatibilita mezi celní unii a Evropskou zónu volného obchodu. O to, je tady, o to tady v zásadě jde to si musíme vyřešit s Ruskem, pokud Rusko chce eh, zónu volného obchodu od eh, Lisabonu po Vladivostok, tak ten konflikt musí být vyřešitelný. Druhá věc, musíme nalézt nové formáty pro dohody se zeměmi, které eh, z důvodu ruského tlaku, a to musíme říct jasně, čili Armenie a Bělorusko, žádnou asociační dohodu neuzavřeli. Tady musí eh, být určitá eh, forma spolupráce a partnerství, tak jak jsme to uzavřeli. Alespoň eh, doufáme, že se nám to podaří takhle jako v Gruzii a Moldavsku. Potom je tady eh, jako deficit chybějící komunikační strategie. Výhody té asociační dohody jsme zatím nevysvětlili občanům. Měli bychom vysvětlovat, co eh, z toho ta země má, když je přidružená k EU. Ne všichni si to dokážou v běžném životě představit, jaké výhody to přináší a i u regionálních konfliktů, u těch zamrzlých konfliktů, eh, které už eh, se nám zase dlouho ohřívají, jako eh, v Podněstří Osety nebo Náhodním Karabachu, musíme projevit znovu větší aktivity. Týká se to Evropské služby pro větší činnost i členských států jako celku. Já si myslím, že tady zatím máme mm, minimální pokroky a i tady musíme při vyjednávání s Ruskem se snažit plynule pokročit vpřed. Děkuji, pan Kirlov. Euronest. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s kolegy, kteří se vyjádřili k této otázce. Opravdu teď hovoříme o závažných politických eh, problémech, eh, které eh, nepochybně ovlivní budoucí Eh, chování postoje Evropské unie. Jde o naše sousedy. Za druhé se domnívám, že je velice eh, v pořádku, eh, že zpravodaj, který se zabývá touto otázkou velice kvalitně, se také snaží vidět více do budoucna. My musíme se opravdu starat i o ty strategické dlouhodobější cíle a Myslím, že je třeba najít ten správný, moudrý způsob, jak E, se i třeba vyhnout některým nedostatkům, které se projevily prozatím. Souhlasím se s pravodajem, že je třeba, abychom postupovali obezřetně a moudře. Jde o e, velké zájmy a jde také o to, že tady není jedno řešení e, stejné, které bychom mohli aplikovat na všechny naše sousedy v tomto partnerství. Dále si myslím, že v našich politikách bychom neměli vytvářet situace, eh, ve kterých eh, bychom naznačovali, že věci eh, tlačíme příliš rychle ku předu. Měli bychom mít takovou celkovou politiku, která by, by se snažila izolovat Rusko. Měli bychom se snažit eh, konstruktivním postupem situaci řešit. Možná určité společné iniciativy, určitý typ spolupráce s oblastí Černomorskou, do které bychom začlenili Rusko. Teď vlastně toto uskupení eh, je uskupení, kterému předsedá Bulharsko. A to je určitý způsob, jak možná zahájit eh, těsnější eh, spolupráci v těch praktičtějších otázkách, ekonomických otázkách a měli bychom promýšlet způsoby, jak tomuto napomoci. A s panem Weidlem souhlasím ještě v jedné věci a chci také předložit pozměňovací návrh k tomuto bodu. Je tady e, ta otázka těch zmrazených konfliktů. Pokud se na to podíváme, tak zjistíme, že to je opravdu velice kontraproduktivní. Je to otázka Gruzie teď se to vlastně použí, využívá politicky, když se věci e, stávají napjatějšími. viděli jsme to v případě Podněstří, e, viděli jsme to v případě Arménie, Azerbajdžánu. E, to jsou konflikty, které mohou být velice důmyslně a politicky využívány jsem si jist, že to prostě ani v dlouhodobém e, zájmu Ruska není e, postupovat prostě e, tak, jak doposud. Podívejme se na ty nejrůznější aktivity a hrozby. My opravdu potřebujeme bezpečné sousedství, potřebuje to Rusko, potřebuje to Evropská unie a proto bychom se měli snažit se nějakým způsobem angažovat. A poslední věc, řekl jsem, eh, že je třeba přistupovat ke každé zemi jednotlivě, ale zároveň, zároveň musíme mít určité principiální pozice. A i v našich dokumentech bychom neměli hovořit o územní celistvosti s jednou zemí a u jiné země tento princip absolutně nezmiňovat. A pravděpodobně víte, na co narážím. Já skutečně trvám na to, Eh, že pokud hovoříme o sebeurčení, tak to musí být sebeurčení eh, ke všem eh, nebo všech. Co se stane, pokud, dejme tomu, na Krymu velká část obyvatelstva na Ukrajině začne prosazovat sebeurčení. Takže opatrně musíme opravdu v tomto směru, co se integrity týče, přistupovat ke všem zemím opravdu stejně. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, pane Kirilové, a teď pan Posled. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na předřečníky. Parlament má velmi dlouhou tradici toho, že se zabývá Kavkazem. Tam jsou problémy, je tam Čečna, řada krizových států. Eh, dost jsme to ztratili ze zřetele. A teď se celá ta problematika s plnou eh, dramatikou vrací v Soči. Jde o to, že olympijské hry v Soči vlastně se budou konat eh, u 150. výročí toho, kdy vlastně byli v Soči téměř vyhubeni Čerkesové. Zřejmě to takto bylo naplánováno. Ještě se tam má e, konat průvod v tradičních uniformách. vojáků, kteří kdysi vraždili Čerkesy a rozehnali je do celého světa. To všechno jsou tak nepředstavitelné postupy, které si zde ani neumíme představit. A e, o Balkánu se často hovoří jako o výbušné směsi, je to takové kliše, já to nemám rád, ale to tež platí pro Kavkaz. My e, se musíme mnohem systematičtěji tímto regionem zabývat i v rámci politiky sousedství a proto je důležité, když se tak e, detailně zabýváme eh, politikou sousedství, tak jak se to plánuje v rámci této zprávy, tak teď mi nerozumějte špatně. My nesmíme se zabývat pouze Ukrajinou a Ukrajina je přitom velmi eh, důležitá. My se musíme zabývat intenzivně i Ukrajinou i v tomto rámci, ale asi bylo částečnou chybou před tou konferencí ve Vilniusu se zaměřit pouze eh, především na Ukrajinu a všechno ostatní odsunout stranou. A najednou vidíme, že jde i o Arménii eh, ve vztahu k Putinovi. Tam je to minimálně tak dramatické, jako to, co se děje na Ukrajině. A já už jsem eh, tehdy významně poukazoval na ty zmražené konflikty Rusové prostě v tomto prostoru důsledně postupují podle e, zásady rozděl a panuj a e, toto je třeba řešit na e, základě mezinárodního práva. To jsou konflikty jako náhorní Karabach a tak dále. To vše je potřeba řešit na základě mezinárodního práva. Musí se to stát důležitým bodem evropské politiky v tomto regionu pro nás. Je to zcela existenciální bod a musí se to stát také ústředním bodem zprávy o tomto regionu. Eh, jedná se o víc než jenom o zahraniční politiku navázanou na energetiku. Děkuji, pane poslte, pan Tanok. Pane předsedo, já osobně jsem byl před deseti lety vlastně jediným zpravodajem pro celou politiku blízkého sousedství a pak pro východní dimenzi, takže já ten region opravdu důvěrně znám. Model eh, jedno řešení pro všechny je něčím, co prostě nikdy nemohlo fungovat a teď vidíme, jak to také dopadá, především ve svě- eh, co se týče východního partnerství, východní dimenze eh, tam prostě eh, se Rusko snaží přitáhnout obchodními a dalšími vazbami země jako Arménie a tak dále. My bychom měli opravdu přené zemím, jako je Arménie eh, a eh, zkoumat i další aspekty, jak s ní další období spolupracovat, i když Rusko bude postupovat v stazích s ní tak, jak má v úmyslu. Pak je tady samozřejmě celá řada dalších zemí a otázka podepisování e, smluv e, Gruzie, tak tam se ještě uvidí, zdali e, to parafování ve Vilniusu bude krokem, který, po kterém budou následovat další, to znamená podepsání. Je tady třeba zaznamenat ten vzrůstající tlak ze strany Ruska nepodepisovat, zkoušejí všechno, co je možné. A úplně poslední připomínka k tomu, co říká pan Ke Kirilov ohledně těch zmrazených konfliktů a e, kdy on eh, hovořil o konzistentnosti, co se týče eh, mezinárodního práva ohledně nadřazení eh, principu sebeurčení a územní celistosti. Já se omlouvám, pane Kirilové, ale přál bych si, aby život byl takto jednoduchý. I Západ je plný rozporů a v, v otázce územní celistvosti. Například je tady jeden další případ, případ Kurdy Afganistánu. E, teď máme před sebou návštěvu jeho e, vysokého představitele e, zde v tomto výboru. Pak je tady otázka Miloševiče, který bombardoval Kosovo a nikdo vlastně se Eh, tímto argumentem neoháněl v případě eh, splinovávání Kurdů eh, Husajnem. Takže územní celistvost a sebeurčení to jsou jistě důležité principy mezinárodního práva, ale každá země, každý blok, jako je Evropská unie, bude samozřejmě výrazně zvažovat postoje a já samozřejmě obě tyto zásady plně uznávám, ale Eh, je třeba se opravdu stavět k věcím konzistentně. Děkuji. Děkuji vám, pane Tenoku. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že tady diskutujeme o zprávě, která eh, se snaží eh, zajistit vyvážený, dobrý přístup ke všem zemím, ne pouze k jedné, což je něčím, eh, za co si roz, spravodaj eh, a celé tato zpráva zaslouží blahopřání. A e, ještě jedna věc, soustředujeme se e, nicméně na Ukrajinu, jednu zemi e, v této oblasti. Já jsem nedávno navštívila Gruzii a Moldávii a všechny rozhovory, které jsme tam vedli, prokazují, prokazují jak jsou ty vztahy s výz... Ukrajinou významné, ale rovněž se musíme E, zamyslet nad tím, že tady nemáme úplně jasnou strategii, že tady nejsou úplně jasné stan, e, stanovené e, cíle, kterými bychom se měli řídit v naší politice. A E, v tomto směru naše analýzy nejsou dost daleko, nejsou dost vyvážené. Myslím, že bychom opravdu měli e, se pro, více zamyslet nad mechanismem spolupráce a komunikace na naší straně. Naprosto souhlasím s tím, e, co řekl pan Knut Beckenstein. My samozřejmě nevyvážíme naše hodnoty, nevyvážíme naše modely, my E, navrhujeme určité alternativy, určitou spolupráci, která by měla být vnímána jako alternativa eh, strany těch nezávislých eh, států. Eh, oni by měli přijmout svá vlastní rozhodnutí. Je možné, že jsme nebyli úplně jednoznačně pochopeni. Mm, samozřejmě tady dochází k jednání na všech úrovních. Měli by se ještě více prohloubit. My bychom měli prostě nabídnout občanům něco naprosto pochopitelného, velice užitečného, čím bychom vlastně Eh, jim nabídli evropskou perspektivu eh, a ne zatím plné eh, členství, protože to v tuto chvíli možné není. Ale pokud lidé neuvidí ty dobré stránky, pokud občané a občanská společnost eh, nebude vnímat eh, prostě hodnotu eh, Evropské unie, ty výhody, tak, které spolupráce s ní přináší, tak nedosáhneme svých cílů. Chci také poblahopřát zpravodaji za to, jakým směrem se zabýv, jakým způsobem se zabýval kulturou a vzděláním, které vnímám také jako on základem všeho, protože to by také mohlo znamenat větší účast občanů v jednotlivých eh, iniciativách. A v neposlední řadě chci říct ještě jednu věc, o tom jsme hovořili velice eh, často, vyvážený eh, vztah s Ruskem a nejenom v souvislosti s Černomorskou oblastí. Teď se vlastně hodně hovoří o východním partnerství, že to je součást té černomorské oblasti a my jsme tak trochu mm, dali k ledu naší černomorskou strategii a myslím, že by si zasloužila zase povzbuzení řešení, byl by to další způsob, jak spolupracovat s Ruskem, další krok k tomu, abychom vytvořili takové dlouhodobější strategické kroky v této oblasti. Děkuji, paní Lubčevo. Já vám děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct něco a, a k tomu, abychom eh, tady si něco zásadně nepletli v politické terminologii. Eh, za jedno je tady prosazování hodnot, eh, kterým věříme, a říká se i export, což má určité negativní konotace. A dokonce i potom i zastávání hodnot a prosazování hodnot má záviset na souhlasu antidemokratického oponenta, který preferuje protikladná stanoviska. O jaká protikladná stanoviska a protikladné hodnoty jde? V poslední době, zejména v kontextu našeho, naší politiky východního partnerství, když hovoříme o Ukrajině, jsme svědky toho, že pro Moskvu je zničit Ukrajinu lepší, než aby vznikla Ukrajina evropská. Že můžeme čekat hmm, propagandistický útok v tom smyslu, že my, Evropa, jsme způsobili eh, nadcházející katastrofu tím, že jsme jako Evropa lákali, sváděli naivní dívku, když její dědeček nebo kmotr vystoupil na eh, její obranu před Evropou. Jsme svědky eh, takového antievropského trendu, který se teď otevřeně odhaluje. Rusko Eh, otevřeně konfrontuje eh, tu zlou EU a eh, připomíná staré stalinistické slogany. My bychom měli být, zachovat střízlivost a přestat opakovat staré slogany o partnerství. Tohle není partnerství. Tohle je konfrontace. Děkuji. Děkuji, eh, pan Lansbergisi. Ten uh, starý uh, slogan byl o bratrství, myslím. Ale teď dám slovo panu zpravodaji Kovalovi. Děkuji. Řada těch myšlenek, které jste vyjádřili, se eh, může dostat do závěrečné zprávy, pokud eh, složíte příslušné pozměňovací návrhy. Akorát bych upozornil, že základním cílem eh, zprávy je poukázat vizi pro východní partnerství do budoucna. Můžeme a možná bychom měli i poměrně důrazně potrhnout, že chceme přitahovat ty země, naše partnerské na východě, individuálně, ke každé můžeme mít individuální přístup, stejně tak, jako můžeme vyjádřit e, principiální zásady dodržování mezinárodního práva a, nebo e, sebeurčení. To všechno můžeme e, prostřednictvím jednotlivých pozměňovacích návrhů udělat. Ale z toho, co se dělo na základě tedy, událostí v prosinci, nebo na základě našich návštěv, co jsme tam eh, viděli i v Moldavsku v Gruzii. To, co eh, vyplyne z naší návštěvy na Ukrajině, by se také mělo eh, mm, nacházet v těch obecných návrzích. Otázkou je, jestli o každé musíme tam napsat úsek. Já upozorním, že z toho potom vyplývá i logické důsledky pro celý dokument. Pokud například příliš podrobně eh, zasáhneme do eh, zamražených konfliktů na, zamrzlých konfliktů na Kavkazu, tak nemůžeme mít eh, tam jenom něco o, náhodním Karabachu, ale musíme tam také zmínit takzvanou bordelizaci v Gruzii. Čili když tam dáte takové jednotlivé pozměňovací návrhy, tak to má důsledky pro celou eh, zprávu. A mezi stínují zpravodaji si musíme teď odpovědět na otázku, jestli půjdeme tím směrem nebo ne. Jestli eh, ano, tak musíme odpovědět eh, si na to, jestli nepotřebujeme také pozměňovací návrhy, které individuálně vyváží ten dokument. Nemůžeme eh, například individuálně popsat jenom náhodní Karabach. Musíme potom konkrétně popsat eh, situaci, která se týká takzvané bordelizace v Gruzii. A potom znovu ještě eh, role Ruska. Je jasné, že na to musíme poukázat. Ale ptám se, jestli když tady najednou hovoříme o faktoru třetího partnera, řekněme my, východní partnerství a Rusko, tak potom by tam muselo být i Turecko. Turecko hraje obrovskou roli na Kavkazu. Nemůžeme ve svém vnímání východu eh, eh, tam neustále trvat na svazcích z doby Sovětského svazu. Pokud tam chceme mít dobový kontext, tak eh, musíme prostě chápat, že jiní tady mají své důležité pozměňovací návrhy, které se například týká Turecky. Já se toho hodně obávám, ale chci, aby ten dokument, dokument byl eh, kompromisní, abyste ho všichni přijímali. A pokud stínoví zpravodajové konsekventně pojdou tímto eh, směrem, tak se pokusím eh, v souladu s tím sformulovat společný názor, ale upozorňuji na to, že poslední šance v tomto parlamentu vytvořit strategický dokument možná se dostane do příliš velkých obtíží, když tam dáme příliš mnoho eh, jednotlivých individuálních poslaneckých návrhů, protože potom bude muset tam zase dávat další pozměňovací návrhy. Já je budu eh, potom navrhovat. A potom poslední věc. Určité eh, nasměrování toho dokumentu, poukázání na společenské otázky. To je základ eh, toho, aby byl eh, nějakým dlouhodobějším dokumentem. Pokud tam eh, dáme příliš konkrétních věcí, na, které měly být ve zprávě Pancerejeva a Zarejoše Zvolského, tak ten dokument už nebude tak vhodný. A každopádně děkuji vám za všechny vaše hlasy, které budeme zohledňovat při vytváření kompromisu. Děkuji, pane Kovale, a tím uzavřeme tento bod na pořadu jednání a jak jsem říkal, nová lhuta pro návrhy je 12 hodin 11. února. Teď si dáme přestávku až do 11 hodin, kdy zahájíme slyšení strategie EU vůči Iránu po ženevské konferenci, takže v 11 hodin doufám přesně. Děkujeme. So, colleagues, I suggest we start with the next point of our... Milí kolegové, pustíme se do dalšího bodu na a, pořadu našeho dnešního a, jednání a sice a, strategie EU k Iránu po zasedání, po ženevské konferenci. Nejdříve uvítejme naše dva hosty, doktora Vartla a Vartra Poše z Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin a doktora Rusbeha Parsího z univerzity ve Švýcarsku. Oba jsou eh, odborníky na vnitřní dynamiku v Iránu a na jeho zahraniční politiku a autoři eh, Eh, řady souvisejících publikací. Já mnohokrát děkuji, že jste přijali eh, naše eh, pozvání a přispějete k naší debatě. Dnešní slyšení se zaměří na jeden konkrétní aspekt problematiky, a sice teď po uzavření mezi dohody Eh, o jaderných eh, eh, otázkách, zejména díky snaze Katy mm, Ashton. Včera jsme slyšeli, že rada přijala příslušné rozhodnutí tak měla by se Evropská unie angažovat více v jiných otázkách v Iránu než jenom jaderná otázka. Máme tady různé scénáře, nebo jaké jsou různé scénáře a co by Evropské unii umožnilo nejlépe naplňovat své eh, politické cíle, včetně regionální stability a lidských práv. Tyto otázky byly také v jádru meziparlamentní návštěvy, která proběhla v prosinci v Teheránu s účastí pěti poslanců eh, našeho parlamentu. Delegace vedla paní Kronberg, které eh, dám slovo za vteřinku, ale ještě předtím dám eh, na pět minut eh, slovo paní Muniz, která je zpravodajkou eh, k tomu doporučení, aby to mohlo uvést. Máte slovo. Děkuji vám a děkuji, že jste všichni přišli, zejména našim hostům. Já budu hovořit španělsky, myslím, že tady máme tlumočení. Před deseti lety Evropská unie přerušila vztahy s Iránem a zavedla sankce a mm, Evropský parlament i další instituce přijímaly pouze negativní usnesení. V regionu, který je plný konfliktu, nepotřebujeme Nemusíme vyjmenovávat všechny ty eh, regionální konflikty. Rada z nich je stále otevřená. Myslím, že eh, výsledkem toho vyjednávání o jaderné otázce v Iránu je jeden z plířů našich vztahů s touto zemí. Dohoda, které bylo dosaženo včera, je, myslím, velkým úspěchem pro evropskou diplomaci. Jedná se o něco, co eh, vysoká představitelka pro vnější záležitosti Evropské unie, Katy Ashtonová, se eh, zaměřila hodně a je to velký úspěch a měli bychom být velice potěšení tímto to je věc eh, pozitivní, a pokud se tedy týká té služby pro vnější činnost, je to historický moment. Irán a eh, přijal a eh, podmínky, za kterých přestane obohacovat uran. Takže teď jakýkoliv obohacený uran bude dostatečně obohacený na vytvoření jaderných zbraní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii eh, vyslala své inspektory a oni eh, mají možnost eh, provádět inspekce v těch iránských zařízeních. Já si myslím, že to je to minimální kritérium, které Evropské unii umožnilo přijmout reciproční opatření. vůči některým těm eh, sankcím, které platily od roku 2005. V roce 2002 se začalo eh, s vyjednáváním o dohodě a ta byla přerušena z důvodu, které jsem uvedla. A tyhle dvě věci jsou tedy historické, jak jsem říkala, a odteď budeme muset budovat vztahy s Iránem. Budeme se k tomu muset eh, stavit pozitivně. Nejenom eh, k těm dvěma procesům, jeden k lidským právům a doufám, že tam dialog bude pokračovat, ale také k dalšímu pilíři dialogu s Iránem. Navzdory tomu, že někteří političtí eh, vězni byli propuštěni, někteří dostali dokonce Sacharovou cenu v Evropského parlamentu, ale něk- eh, situace některých skupin je stále eh, mm, špatná, například ženy a homosexuálové jsou na tom špatně. A potom také svoboda tisku a vyjadřování, to je problém. V červenci proběhla v Iránu eh, politická změna ve volbách a to byl začátek toho obratu vztahu s mezinárodním společenstvím a doufejme, že tento posun bude probíhat i nadále. Já tady teď eh, nechám, nebo já se potom ještě vrátím s několika připomínkami, až eh, vyslechneme hosty. Ale myslím, že Evropská unie by měla mít na paměti několik věcí. Za prvé, je třeba, aby tenhle nový eh, rámec pro naše vztahy byl udržitelný, musíme eh, zahájit tedy evropskou delegaci eh, s Iránem. Eh, s tedy rámcem pro dialog, nejenom s iránskými úřady, ale se všemi dalšími zúčastněnými, s občanskou společností a tak dále. To, že s Iránem neprobíhá žádná komunikace, je prvotní problém v navázání dialogu. A za druhé, jak už jsem říkal musíme hm, zavést dialog eh, o tématu lidských práv se stejnými ambicemi jako eh, u jedné otázky. Irán je eh, regionální mocnost a já si myslím, že by měl být zapojen do všech procesů regionálního dialogu i do dialogu o Syrii a musíme podpořit eh, OSN a neumožnit, aby eh, zastánci tvrdé linie po obou stranách vlastně eh, prosazovali své názory. Nejkonstruktivnější způsob dosažení výsledků je zahrnout všechny zainteresované strany zejména a tak důležitou regionální mocnost také s přihlednutím eh, k šítské povaze iránského režimu. To může mít vliv na další konflikty v oblasti. Já jsem si jistá, že o tom naši řečníci budou hovořit a že Irán tady může být stabilizátorem v regionu. Také si myslím, že musíme otevřít dialog v další eh, oblasti spolupráce, včetně dalších eh, oblastí, tedy jako pašování drog a dalších věcí, které jsou eh, předmětem zájmu mezinárodního společenství. Tolik tedy úvodem ode mě, těším se na to, až vyslechnu vezmu to, co říkají hosté a, a oni jistě tedy navážou nebo přispějí k tomu dokumentu, který e, na výboru připravujeme k tomuhle procesu. Děkuji vám za úvodní poznámky a teď dám slovo paní Kronberg, předsedkyni e, delegace pro vztahy s Iránem, aby nám e, řekla, jak proběhlo čtvrté meziparlamentní zasedání 12. Eh, až 18. prosince v Teheránu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za příležitost vás informovat o delegaci do Iránu. My jsme se setkali s nejrůznějšími skupinami, s iránským parlamentem, zástupci vlády, občanské společnosti, nevládní organizace, zástupce organizací OSN a e, setkali jsme se také se všemi vyslanci e, ze zemí EU v Iránu. Také jsme se setkali e, s dvěma nositeli Sacharovy ceny. K tomu meziparlamentnímu dialogu, který byl pozastaven více než šest let. Setkali jsme se s nejrůznějšími skupinami parlamentu, eh, hlavním řečníkem, skupinami žen, náboženskými menšinami, židy a sunity a i také eh, jsme se setkali s takzvanou opozicí. To bylo zajímavé. Opozice představuje menšinu nějakých 90 poslanců parlamentu, ale patří k té části, která vládu podporuje. Těch zbylých 200 poslanců je konzervativnějších a jsou to zastánci tvrdší linie v parlamentu. Ta naše debata v parlamentu se konala v době, kdy americké, a americký e, rozpočet e, schválil e, vlastně uvedení některých iránských firm na zvláštní seznam a zastánci tvrdé linie se bránili, že vlastně USA se nedá věřit. Ministr zahraničních věcí zase tvrdil, že to neporušuje ženevskou dohodu a že se v jednáních bude pokračovat. Myslím, že to lecos vypovídá o těch tenzích v iránském parlamentu. Setkali jsme se s ministrem zahraničních věcí, který otevřeně hovořil o změnách v zahraniční politice, otevírá se západu, hovoří o dobrých vztazích se sousedními zeměmi a hovořili jsme i o Sýrii, Saudské Arábii a Turecku. Eh, Minister zahraničních věcí Tarif chválil práci baronky Eštnové, že si zaslouží chválu eh, a vděk za vytrvalost při jednání. Setkali jsme se také eh, s šéfem kanceláře prezidenta, je to bývalý ministr ekonomiky, eh, hlava hospodářské komory, hovořil o sankcích a mluvil o tom, že to vlastně snižuje asi 15 až 20 o 15 až 20 hospodářské transakce. Také nám vysvětloval, že Iránci neoblibují čínské výrobky a že by dali přednost evropským. Organizuje se mnoho obchodních misí, které jsou teď v zemi. Dále dialog eh, na téma lidských práv. To bylo pro nás důležité téma. Setkali jsme se s držiteli ceny Sacharova, to byla zajímavá diskuse, oni chtěli, abychom položili některé otázky za eh, Radu pro lidská práva. Velice rádi se s námi setkali. To setkání bylo uspořádáno na řeckém velvyslanectví. Bohužel potom se hodně hovořilo o tom, kdo vlastně za eh, tuto schůzku může. To se ptali zastánci tvrdé linie, a e, i řecké vyslanectví mělo mnoho co vysvětlit, ale žádná ta návštěva nebyla zrušena, všechno proběhlo hladce, to jediné negativní poté bylo, bylo to, že dva týdny poté e, návštěvě došlo k prohledání domu jednoho toho nositele Sacharovy ceny. Co se týče Rady pro lidská práva, my jsme hovořili o situaci pana e, Musavího a Kerubiena a bylo řečeno, že e, bude zahájen soudní proces vůči těmto dvěma osobám. Hovořili jsme o dialogu, dial- Irán odmítá vstup zvláštního zástupce OSN pro Irán. Na druhou stranu e, pozvali eh, vysokou eh, představitelku OSN pro eh, lidská práva, ta tam ještě nebyla a je dobré, že se chystají ji tedy přijmout. Hovořili jsme i o trestu smrti, to bylo také jedno z hlavních témat naší diskuse. Hovořilo se o trestných činech eh, v návaznosti na drogy. 80 trestů smrti se týká právě této trestné činnosti a hovořilo se o možnosti snížit udělování trestů smrti za tyto kauzy. Setkali jsme se také s ayatollahem Rafsanjánem, bývalým prezidentem, který řekl, že my jsme totiž hovořili o Sýrii a on řekl, že Syřané sami by měli eh, si svobodně rozhodnout eh, o své víře, o svém náboženském přesvědčení. Dále jsme hovořili s občanskou společností, nevládními organizacemi, eh, setkali jsme se s řadou z nich na řeckém velvyslanectví. Všichni velvyslanci a zástupci OSN souhlasí s tím, že teď mají nevládní organizace volnější pole působnosti v Iránu a nevladní organizace výslovně hovořily o svých cílech, o své práci, o svých mezinárodních partnerech. Vzhledem k sankcím mají ovšem problémy získat peníze eh, ze zahraničí. Zástupci OSN, tam jsme hovořili o drogách, o HIV AIDS a o uprchlících. Eh, jsou tam 3 miliony uprchlíků, z Afganistánu, kteří nejsou v táborech, eh, pracují, jsou tam dvě, dva miliony lidí závislých na drogách a práce nevládních organizacích je velice důležitá, ovšem problém je, že je banka v Kazachstánu, která eh, vlastně převádí mezinárodní peníze, ale i to eh, trpí těmi sankcemi. Měli jsme schůzku eh, na začátku a na konci s velvyslancem EU eh, e a dospěli jsme k dohodě, že je potřeba, aby v Iránu bylo zastoupení Evropské unie. K tomu se ještě vrátím. Hovořilo se také o zintenzivnění eh, různých výměn, studentských výměn, eh, výměn ekologů. Bylo by dobré, aby se Evropané více dozvěděli o Iránu a i Iránci by měli více otevřít svou společnost právě v této době, kdy je tam naděje. Někteří velvyslanci eh, se ovšem obávali určitých vlivů v Evropském parlamentu. Zbylý čas bych ráda využila k závěrům eh, té návštěvy a také pohovořím o tom, co by nám mohlo pomoci nastavit evropskou strategii. Bylo by dobré tu strategii rozšířit, ne omezovat ji pouze na ty jaderné otázky. Je potřeba se věnovat především také lidským právům. Dotknu se třech aspektů, které by se eh, v té strategii měly objevit z hlediska tedy naší delegace. Za prvé, panuje tam atmosféra naděje a přání skončit s tou izolací. To je zcela zřejmě vidět na iránské společnosti. Iránští občané chtějí změnu. Jako symbolické gesto by byla ku příkladu eh, kancelář pro zastoupení EU v Teheránu, v Iránu, třeba zvláštní vyslanec EU v Iránu. To by mohlo vydláždit cestu posléze plné delegaci Teheránu. Za druhé, snížení napětí. My jsme hovořili i s těmi zastánci tvrdé linie o lidských právech a to je přinutilo o lidských právech hovořit a zaměřit se na oblasti, kde by mohlo dojít k nějakému eh, pohybu, k nějakým změnám. A ministr pro zahraniční věci eh, Carif už eh, nabídl eh, baronce Eštnové v New Yorku některé možné kroky a to je potřeba nějakým způsobem pomoci provést. Pan Stavros Lavreninis, zvláštní zástupce Evropské unie pro lidská práva, by toto mohl propagovat, podpořit. V té otázce dialogu je ještě také otázka nezákonného obchodu s drogami. V roce 2014 se čeká, že dojde ke zintenzivnění pašování drog. Jsou s tím obrovské problémy. A ten problém spolupráce EU s, Iránu, s, s Iránem se také týká eh, trestu smrti udělovaných za eh, trestné činy spojené s drogami. Tady bychom měli více spolupracovat humanitární kanál pro výměny studentů a léků eh, také jsou velice vítány druhou stranou. K tvorbě kontaktů chci dodat, že je potřeba rozšířit nejrůznější výměny, proto má Evropská unie řadu nástrojů, které by mohly pomoci podpořit výměny studentů, kulturní výměny, výměny i styků ohledně životního prostředí, které jsou v některých místech velmi, které je v některých místech velmi špatné a jakmile bude provedena finální dohoda podle Ženevy a zintenzivní se obchodní styky Iránu s Evropou, i to je potřeba všechno vnímat v kontextu této strategie. Myslím, že to je veliká příležitost a Evropská unie by měla eh, odvést dobrou práci, aby tato příležitost nezůstala promarněna. Děkuji vám, paní Kronberg, za eh, tuto podrobnou informaci. A teď již bych rád dal slovo panu Valtru eh, Pošovi z nadace na zhruba 10 minut. A potom Poprosím paní kolegyni eh, Munis, aby laskavě převzala eh, vedení eh, tohoto slyšení. Děkuji, dobré ráno všem. Dovolte tři E, připomínky nejprve k vnitrostátní situaci, pak k regionu a za třetí pak e, připomínku k nutnosti e, unijní vize vzhledem k budoucnosti k Iránu. K té vnitrostátní situaci paní Kronberg se již zmínila o tom, že ty zastánci tvrdé linie stále existují, ale pan Fekt a tyto skupiny, které dávají přednost rady radikalismu e, pod e, heslem odporu e, mají nakonec jenom 13 z celého elektorátu. Je to tedy malá menšina, stále existuje, ale valná většina iránského obyvatelstva, tak jak to ukazují volby, je pro dialog a to jak uvnitř společnosti, iránské společnosti, tak s širší eh, mezinárodní komunitou. Stávající iránská vláda eh, tuto tendenci také odráží. A je to rovněž výsled, tak eh, narovnání určitých eh, tendencí k napětí na eh, nejvyšší úrovni, včetně bezpečnostního aparátu. A věc je taková, že určité jednání, cesta k řešení s mezinárodním společenstvím a povolení sankcí je prioritou. Samozřejmě jsou tady určitá dědictví, kterých se Irán nemůže tak snadno zbavit. Je zřejmé, že pan Ruhány i pan Khamenei Eh, mají tak trochu mezi sebou určitou dělbu práce. Eh, pan Rhany se zabývá eh, současnými událostmi a věcmi, zatímco pan Chomejny je spíš aktivní v oblasti ideologického dialogu. Podařilo se mu mistrovsky integrovat velké skupiny a dát stranou ty extremisty. Prokázal heroickou flexibilitu E, samozřejmě přišel s řadou e, tradičních e, náboženských argumentů. To znamená, že podle jeho názoru nalezení vyjed, řešení na základě vyjednávání v oblasti nukleární otázky není odklonem od revoluce. Je to naopak nejvýznamnější příspěvek k disk, eh, diskurzu, ideologickému diskurzu národní zájem a pragmatismus eh, prostě eh, má navrh nad eh, tou tvrdou linií, co se týče interpretace ideologie. Takže to je určitá záruka toho, že na rozdíl od jiných podobných situací tady prostě nebude určitá skupina nebo trend v iránské společnosti, které by mohly tak trochu podminovat, sabotovat ty kroky, které se ostatně by měly dít v zájmu mezinárodního společenství jako takového. E, pozorovatelé většinou zdůrazňují ekonomickou situaci, velmi špatnou ekonomickou situaci a tvrdí, že e, takový ten e, střídnější přístup ze strany Iránu je jedině a jedině výsledkem toho režimu, režimu sankcí. To je částečně pravda. Další strana, která se začala eh, zmiňovat o dialogu, eh, jsou teda iránské elity. A pak je tady ještě jedna věc, eh, skutečnost, že ta bezpečnostní elita v zemi vnímá stávající události v regionu jako určitou změnu oproti tradičním tenzím ze Saudskou Arábií a dospěla k závěru, že nové sítě Al-Kaidy či post Al-Kaidy představují hrozbu nejenom pro regionu, region jako takový, ale i pro iránskou bezpečnost jako takovou. Irán už má teď negativní zkušenost s radikálním islámským fundamentalismem ze strany sunitů a tuto hrozbu vnímá velice vážně. Takže z iránského pohledu na věc tady vždy vždy byla a stále je konvergence strategických zájmů se Západem. A to není nic jiné, nového. Již v roce 2001 eh, iránští analisté dospěli k stejnému závěru, co se týče eh, hrozby eh, tedy teroristů Salafin's Diet. Takže toto hodnocení Iránu je nepochybně správné, pokud to srovnáme s hlavními analýzami největších západních think tanků. Takže post Al-Qaida je společnou hrozbou pro nás všechny a to mě vede také k nutnosti zmínit nutnost strategické vize. Tyto eh, sítě eh, post Al-Qaida jsou rostoucí, je obtížné tam detekovat eh, ty velitel, to vedení, e, stále ještě se jim daří se financovat e, a získávat experty a zasílat je do nejrůznějších oblastí od Afganistánu a Pakistánu až po um, Africká e, teritoria jsou tedy globální a představují strategického hráče. Je pravdou, že jak Irán, tak Saudská Arábie v posledních 30 e, let e, nezodpovědně proti sobě tlačili šíty a sunity, aby tlačili předu své vlastní partikulární zájmy v neprospěch celého regionu. Ovšem stávající situace nemůže být srovnávána s tou trpkou zkušeností, Eh, posledních desetiletí. Zcela určitě eh, to napětí mezi šíty a sonety se vymklo kontrole a eh, je velmi těžko předpovídatelné, zdali se to podaří sladit. A to mě vede k dvěma závěrům. Za prvé, vzhledem ke společným zájmům, bezpečnostním zájmům eh, vůči al kaidě my na západě a v Evropě bychom měli pomýšlet na určitou bezpečnostní spolupráci, která by se soustředila na tento zvláštní bod jakmile Irán pochopil, že nemůže prosazovat své eh, vnitrostátní eh, zájmy v regionu proti západním zájmům a ke škodě západních zájmů, pokud eh, do té, tedy ve chvíli, kdy si toto uvědomil, a mně se zdá, že si to opravdu uvědomil, protože Irán implicitně eh, pustil, že eh, jeho strategický projekt proti Izraeli je vlastně v troskách, takže poté, co je toto takto dáno, by měla být nastartována spolupráce. A to má nepochybně dopad na další oblast. Irán se začíná soustředovat na svou ekonomiku. Irán se teď začíná e, snažit e, spolupracovat se Střední Asií, spolupracovat s Afganistánem, a dalšími zeměmi a takovýto Irán je mnohem víc připraven hrát e, s Západem než předchozí Irán. A když si tyto věci dáme dohromady, tak je to prostě pro náš vlastní zájem klíčové, abychom Eh, vnímali Irán jako předvídatelný národní stát, se kterým je možno spolupracovat. Eh, takže na jedné straně E, spolupráce v oblasti bezpečnosti by měla být představitelná a, představitelná a tak to také bylo s Afganistánem v roce 2001. Na druhé straně je třeba vnímat, že Irán se soustředuje na své nejbližší sousedství a že začíná přijímat určitou e, odpovědnost regionálního aktéra a takto bychom se k němu měli stavět. A teď, jak by e, se tedy měla odvíjet představa našich vztahů s Iránem? Iránem. Bez řešení e, nukleární otázky, e, a to je jednoznačné, nic z toho, co jsem řekl, nemůže být uskutečněno. I přesto však v tuto chvíli e, ta nukleární agenda, sírský problém, se začínají eh, vlastně komplikovat, eh, spojovat a eh, čím dál tím obtížněji se od sebe liší. A partnerství mezi Evropou a Iránem může začít tehdy a jen tehdy, eh, co bude vyřešen problém s nukleárním eh, otázkou a zintenzivní se eh, kontakty. Otevření zastoupení Evropské unie v Iránu by mohlo být jedním takovým krokem, a ta, pokud tedy dialog tři země plus 3E bude úspěšný. Děkuji. A ještě než eh, tedy začne eh, rozprava, eh, tak bych ještě dala ráda slovo panu kolegovi Baršímu. Děkuji vám a děkuji vám za poznání. Já navážu na Valtra, ale z poněkud jiného pohledu. A sice ohledně výsledků v oblasti lidských práv Iránu. Jak už bylo zmíněno, je toho třeba udělat hodně, pokud jde o Irán a lidská práva a jeho schopnost tedy dodržovat normy, ke kterým se sám přihlásil. Je třeba ovšem poukázat na to, že po těch letech trestání Iránu se toho vlastně mnoho nestalo v posledních několika letech. A je to dáno tím, že prostě nemám republikou v nějakém takovém řádném plnohodnotném smyslu. A proto eh, to plísnění ho nemám úplně smysl. Pokud se chceme eh, dostat kamkoliv v oblasti eh, lidských práv nebo jakéhokoliv jiného aspektu, musíme mít skutečný vztah s Islámskou republikou. Vztah, který se nebude skládat jenom z toho, co nejsme nespokojení, s čím jsme nespokojení a co jim potřebujeme signalizovat. A, takže um, dny uh, tiché nekomunikace jsou pryč a teď potřebujeme dialog. Uh, potřebujeme podložený dialog, uh, dialog podložený základním, um, základním úctou a, a myslím si, že to je docela zřejmé, že toto je třeba. Je důležité pamatovat si, že takovýhle vztah Evropa měla s Iránem. Měli jsme kritický dialog s Iránem v 90. letech a, a to, ten obsahoval důležitý prvek lidských práv. Je snadné se stěžovat a poukazovat na nedostatky toho dialogu, protože no, tedy nedosáhl všech věcí, které eh, očekávala EU od svých partnerů, například pokud jde o trest smrti. Ale eh, je důležité pamatovat, že právě v tomto dialogu eh, bylo přispěno k debatě uvnitř Iránu o důležitosti lidských práv. Čili eh, není eh, vždycky eh, to tak, že když ta debata nevede k okamžitým výsledkům, tak nenasadí alespoň semenu diskuse v dané společnosti, což je předběžnou podmínkou pro změny, změnu politiky. My nikdy nepřinutíme Irán, aby něco udělal, ale kriticky jej můžeme vyzvat do debaty a přinutit ho k eh, vypořádání se s těmi otázkami. Tohle všechno je ovšem jenom podmoženou mnohem širší eh, množiny otázek. A sice, jaký vztah EU chce mít s Islámskou republikou. To je ta kritická otázka. Nejde o to, eh, kolik bude procent ovovaceného uranu tady a tam, ale jaký vztah chcete mít s touto zemí do budoucna. Tečka. Musíme jednat mnohem strategičtěji a musíme si probrat, pokud, jestli jakýkoliv vztah s nimi chceme mít, kromě té jedné otázky, musíme se rozhodnout eh, o tom, jaké funkce eh, ten vztah má a, je, a co je jeho cílem. A nejde jenom o podepisování eh, papíru na nejvyšší politické úrovni, ale jde o to, jak zapojit celou zemi a její populace. To se může změnit. Někdy politická diskuze v Iránu zní, jako kdybychom měli na vybranou, jestli eh, mít vztah nebo nemít. Já si myslím, že si nemůžeme eh, dovolit Irán ignorovat. To je eh, chyba strategického formátu. Irán je sousedem našich sousedů. A střední východ? Jako region nemůžeme přehlížet a Irán je v něm hlavním aktérem. Abych tedy eh, parafrázoval eh, bývalou eh, tajemnici státu Marlene Albright, tedy ministrní zahraničí. Není to nepostradatelný, nepostradatelná země, ale je to nevyhnutelná země. My možná nechceme platit náklady za střecní, ale musíme si být vědomi, že nás to něco stát bude. Skutečný vztah se bude vyžadovat konstruktivní angažmá a tvrdou práci a kompromisy, které jsou z definice obou strané a ne určitě eh, se to vyplatí eh, krátkodobě, ale dlouhodobě to dosáhne určitých hodnot a zájmů v EU vůči Iránu. A také to eh, pomůže Iránu, aby se přizpůsobil svým občanům a celému světu. To je naším strategickým cílem. A v této souvislosti přichází tady celá řada otázek, které jsou stejně kritické pro nás jako pro ně. Energetická bezpečnost, ekologické otázky, regionální eh, konflikty a kalamity, eh, kterými, kterých jsme svědky v tom regionu teď. Tohle jsou velice důležité otázky. Jsou to věci, které se musíme pokusit teď vyřešit, ale jsou to také důležité věci dlouhodobě, protože se musíme postarat o to, aby oni se takhle nerozvinuli. A v té, tomto smyslu nemůžeme Eh, se dočkat eh, konečné fáze té jaderné dohody, protože zatím je to velice taková eh, křehká hm, květinka. Bude si to vyžadovat podporu všech stran, které chtějí, aby to uspělo. A důležité je, aby všechny strany dostávaly dividendu po celé cestě, tak aby si opevnili pozici vůči zastáncům tvrdé linie, které mají doma i v zahraničí. Takže proto bude nesmírně důležité, aby Evropská unie vytvořila zastoupení v Teheránu. Bude to mít jak praktické, tak eh, symbolické dopady v této fázi. Ať už chcete spolupracovat, nebo jestli chcete spolupracovat s Islámskou republikou, nebo si stěžovat. Když je člověk v terénu a má proto eh, prostředky, tak to je, eh, nebo mít proto prostředky je důležité. Aby tyto možnosti takové zastoupení v Teheránu za na, naplní. Walter už hovořil o sektářství v regionu. Myslím, že v této souvislosti je důležité zaměřit se na eh, dočasnou eh, dohodu ohledně eh, toho, abychom se podívali, co fungovalo a co nefungovalo. To, co nefungovalo, bylo, že všichni si mysleli, že je to hra s novým součtem. Pokud my nedostaneme tohle, tak oni získají a naopak. Ale ukazuje se, že když člověk najde spojence, nebo neukázalo se, že když člověk najde spojence, tak bude mít ne, ne, nenajde ani nepřátele. Je to naopak aby se ten regionální konflikt vyřešil, Irán a Saudská Arábie se musí nějak dohodnout. A to je eh, znovu oblast, kde Evropská unie může pomoci. Protože pokud nic, tak celá ta konstrukce evropských eh, mm, vztahů spočívá v tom, že se opustí eh, historická představa o hrách s novým součtem. Víceméně se ukazuje, že eh, k tomuhle může dojít v určitém eh, souladu. Nicméně vize o ta cíle nelze dělat v politickém souladu. Politická ochota a schopnost jednat a zjišťovat, co můžeme udělat, musí, zhájit, te, musí začít teď. Nemůžeme čekat na eh, konečné výsledky některých věcí předtím, než se budeme zamýšlet nad tím, jaké angažma, jaký vztah chceme. Jedná se o dlouhodobou diskusi s dlouhodobými dopady. To by měla začít teď. Měla začít už před lety, ale musí začít alespoň teď. Děkuji vám. Děkuji. Otevírám možnost projevu nejprve pro koordinátory a potom pro kohokoliv, kdo by se rád účastnil debaty. Máme tady koordinátora za EPP, pana Salafranku. Děkuji, paní předsedající. Já budu hovořit později, jestli je to možné. Ana Gomez za socialisty. Děkuji za zajímavé a inspirativní vyjádření. Všechna. Souhlasím naprosto. I na základě naší návštěvy, kterou vedla vedoucí naší skupiny Anna Svobodová eh, v Iránu v listopadu. Byla tam také Veronik Kaiser. Uvědomila jsem si, že toto zapojení je opravdu nesmírně významné, důležité, že je možné. To také vyplynulo z projevu Tarie Kronberg, Týká se to i těch nejobtížnějších témat. Vzpomínám si na debaty, které jsme vedli na téma trestu smrti. Názory se značně lišily, ale i přesto bylo zajímavé, že debata byla upřímná a všichni řečníci chtěli eh, mluvit, chtěli projevit své názory a postoje. Myslím, že to, co bychom mohli dokázat, by mohlo být mnohem relevantnější, zvláště na poli lidských práv, jak řekl pan Parsi. A Irán vnímá to, co děláme, co říkáme. Já jsem byla překvapena, když jsme hovořili s panem Laridžanem, ne eh, z parlamentu, ale z takzvané kanceláře pro lidská práva, kdy nám vysvětlil, že díky eh, mezinárodní kampaně eh, se podařilo zachránit život jedné ženy, která měla být ukamenována a proběhla soudní řízení a posléze se podařilo eh, přimět druhou stranu, aby místo ukamenování přijala peníze. Takže Iránu záleží na tom, co říkáme, naslouchá nám. A to i na bilaterální úrovni. Ta úloha spolupráce je relevantní jak pro ně, tak pro nás. Mě by také zajímalo, kdo je platí, kdo je financuje. Nevím. Vím, že když jsme byli ve Spojených státech po té návštěvě s delegací AFETu, tak a i Spojené státy zaujaly značně distancovaný e, postoj k MPO. Řekli, že neschvalují, co MPO dělá. Jedná se o tábor Huria, e, kde, kam nepouštějí zástupce komisaře OSN pro lidská práva, aby tam zjistil situaci. Teď zpět k Iránu. Já se chci zeptat, jaký máte názor. Já také souhlasím s tím, že Irán může být mocností, která, když se nám tam úspěšně podaří se zapojit, že Irán může úspěšně převzít svou regionální úlohu. A že i Irán můžeme přimět pochopit, právě tak, jako jsme to pochopili my, že máme i společné zájmy. A to nejen na poli řešení konfliktů v tomto regionu, ale i mimo tento region v souvislosti s Iránem se hovoří o drogách, ale je tady také významný aspekt strachu z destabilizace v Afganistánu a Pakistánu. To je samozřejmě vzájemně propojeno a je otázka, co to může znamenat pro Irán, právě tak, jako co to může znamenat pro nás. Jsou zde i další oblasti energetika a podobně. A proto se v této souvislosti chci zeptat. Jak vnímáte úlohu Iránu v návaznosti na Syrii Slyšeli jsme, že generální tajemník eh, OSN stáhnul pozvání eh, Iránu. Eh, Irán nepojede na konferenci do Ženevy. A druhá otázka se týká také Saudské Arábie. Já zcela souhlasím s tím, že vztah mezi Iránem a Saudskou Arábí je naprosto zásadní. Myslím, že Irán má obrovský zájem na funkčním vztahu se, saudské Arab, se Saudskou Arábí, než je tomu naopak v Saudské Arábii. Já jsem takové otázky i položila a mimochodem, když jsem eh, jela do Saudské Arábie a už se hovořilo o tom, že se taková dohoda chystá a je to důležité, dovolte tady, abych o tom pohovořila. Bylo ku příkladu řečeno ze strany Turecka, že Saudská Arábie uvažuje o využití jaderného štítu Pakistánu, eh, který údajně Saudská Arábie financovala, aby se tak bránili eventuální dohodě eh, Iránu a Západu na téma jaderné bezpečnosti, což samozřejmě by byla strašlivá vyhlídka. Musím ovšem říci, že nikdo z oficiálních představitelů v Saudské Arábii toto vůči nám nepotvrdil. Ovšem, médií se to psalo, každý si to může eh, přečíst a mnozí možná tak uvažují. Co tedy můžeme udělat, aby tento vztah mezi Iránem a Saudskou Arábií nabil lepší podoby. A důležitá otázka, co když americký kongres eh, přistoupí k bojkotu takové dohody. Děkuji. A nyní tři minuty pan Tanok. Já budu skutečně velice stručný, paní předsedající. Irán podle mého názoru zůstává velice brutálním režimem řadu let, kritizují celé as, eh, velké aspekty tohoto režimu. Bohužel je to země, eh, kde dochází k největšímu počtu veřejných exekucí, veřejných poprav na světě eh, pro následování menšin, včetně homosexuálů a dalších. Dochází tam k ukamenovávání žen a tak dále. Nicméně zůstává to velkou zemí a e, představuje velkou starobilou e, kulturu. A samozřejmě je na e, iránském lidu, jaký se zvolí, jaké se zvolí vůdce. Já musím říct, že tady vnímám určitou zvláštní alianci. Saudská Arábie, samozřejmě jde také o přítomnost šítu a Izrael Izrael, ten samozřejmě se vnímá jako ohrožen eh, těmi nábožensky formulovanými eh, výhradami a eh, hrozbami. Je tu také otázka nukleárních zbraní. Ženeva to snad trochu zastavila. Nicméně, jak říkám, je tady e, trošičku zvláštní vztah, e, který se vytváří mezi Saudskou Arábií a Izraelem a mě e, by zajímalo, zdali si myslíte, že toto má, může mít nějaký dopad na mírový proces v regionu. Saudská Arábie, a opravte mne, jestli se mílím, se teď snaží, dejme tomu, vytvořit si lepší vztah s Izraelem a možná bude tlačit na Palestince, aby přehodnotili posílili eh, tedy svůj vztah eh, k těm eh, osadám, které vznikly a vznikají na západním břehu. Myslíte si, že se dá tady aplikovat ta zásada nepřítel mého nepřítele je můj přítel? Je v tomto určitý, určité zrnko pravdy? Mě by to opravdu zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji. A teď pan Salafranka. Děkuji, paní předsedající. Ano, v skutku. Dá se hovořit, že v zemi od těch posledních prezidentských voleb vládne jiné klima, spíš je tendence k dialogu než k represi. Samozřejmě, že do hry také asi vstupuje skutečnost těch sankcí, která vedla k veliké nespokojenosti mezi obyvateli Iránu a prakticky 35 let je Irán izolován z diplomatického hlediska. Teď tady jsou dobré zprávy, pohleďme na to, co říká Rada ministrů. Eh, Irán učinil to, co měl, dochází i k postupu eh, v té oblasti eh, nukleárního programu a teď je na Evropě, aby učinila to, co je třeba a částečně sankce zmírnila a také deblokovala určitý objem prostředků z těch, těch, které mezinárodní společenství eh, naplánovalo pro tuto zemi. Tak, jak to také bylo řečeno, jedná se o prozatímní dohodu. Ta definitivní dohoda teprve bude následovat. A ke vztahům, našim vztahům s touto zemí, tak my tady hovoříme o regionální velmoci, podobně jakou je eh, Saudská Arábie. A musíme samozřejmě vnímat E, tento pozitivní vývoj. A dostávám se tak ke své otázce, která se vztahuje k lidským právům. Tam je situace právě stále ještě znepokojující. Kolega o tom právě e, hovořil z poměrného hlediska Eh, vlastně se dá říct, že od prezidentských voleb došlo k většímu eh, počtu poprav než v předchozím období. Mě by zajímal váš eh, názor na pozici Spojených států do budoucna. Jinými slovy, myslíte si, že se Spojené státy spokojí s touto prozatímní dohodou? A pak jsou tady ještě další mocnosti, které se účastí těchto rozhovorů. A Eh, je to otázka těch 5% oproti 20% v nukleární oblasti. Eh, v zemi je řada eh, zařízení, těch centrifug a nejde, ne, nemůže jich být stovky tisíc, je třeba ten počet omezit. Takže mě by zajímalo, jaký máte názor na pozici dalších, pravo, eh, eh, dalších eh, mocností Velká Británie, Francie, všechny tady hrají svou roli. Prozatím neřekl bych, že máme teď za povinnost otevřít zastoupení v Iránu. Myslím, že čas pro tento krok zatím nenadešel a e, je tady ovšem možno hovořit o určitých nadějích e, spojovaných s těmi e, rozhovory o nukleárním problému, ale na druhé straně je tady stále ta republikánská garda a další atributy. Cesta je před námi dlouhá a nepochybně budeme chtít vidět další pozitivní znaky normalizace. Děkuji. A teď tedy dáváme slovo našemu host, naší kolegyni López. Děkuji. Mám našim hostům tento dotaz. Mimochodem, vítám je mezi námi. My občas hovoříme o Iráncích šítech, jako kdyby byly šíty, ale byla tady dlouhá doba, po, který, eh, po kterou eh, tady šíté nebyly. Irán je pro nás samozřejmě zajímavou zemí. Eh, teď je to země, která se vymanila z toho období prezidenta Amani Nežáda a je nepochybné, že musíme eh, v té oblasti řešení atomového problému postoupit ku předu a využít této příležitosti. Toto je určitý demokratický přechod. Musíme se zabývat jak lidskými právy, tak politickou situací. Když se hovoří o Iránu, tak se především hovoří o iránské vládě. Jak si na tom iránská vláda stojí, co se demokracie a demokratického postoje týče? O tom je třeba hovoří pak je tady třeba vnímat určitý historický a náboženský kontext a vztah mezi šíty a e, sunity. Musíme hovořit o politice, tam se, e, zdali ten historický a neboženský kontext by měl hrát prim, zdali bychom neměli více hovořit o politice. Pan Galia. Děkuji. Já si také myslím, že eh, musíme hledat alternativu ke kritickému angažmá a já osobně bych si také přál, aby se Irán eh, eh, účastnil v konference o Sýrii. Ale teď k kontextu. A sice, jak vnímáte vztah Iránu k současné vládě v, I- v Iráku? Je to vztah silnému, silného státu vůči satelitu. Když chceme něco od Iráku, máme mluvit spíš eh, s Teheránem, jak to vidíte. A potom bych eh, souhlasil s tím, co říkal pan Parzi ohledně eh, toho dialogu v oblasti lidských práv, který jsme měli s Iránem a jak, jak, jak to zapůsobilo tedy. Jako parlament tehdy před více než deseti lety jsme nad tímto se mohli Eh, účastnit a eh, části, eh, které vznesly z toho mažlí z těch reformních sil, jsme mohli tehdy pozorovat. A já se teď tam, co to přineslo. Oni prostě nemohli všichni jít do voleb, nastoupit do voleb a teď máme situaci, kdy všichni musíme doufat, že se snad s panem Rouháním něco mění. A nejsme eh, příliš daleko od toho eh, vnitř, vnitropolitického reformního diskurzu, který byl v mezičase veden. Vy tady říkáte, že tady byl eh, určitý radikálové v rámci prezidentského, prezidentské volby, ale, ale ti pastaránci a další kteří mají teď nebo měli profit z toho režimu, nemůžou přiložit ještě svoji rudou, tvrdou ruku dílu. Podívejte se na číslo poprav. Nejsou oni ještě dále vzdáleni tedy od toho světového civilizačního proudu, než se nám zdá. Děkuji. A teď pan Belder, náš poslední zpravodaj k Iráku. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní zpravodajce. Mám dvě otázky. Eh, nejdříve na pana eh, Parzího hovořil o dialogu. Stručně, pane eh, Parzí, nemusím vám říkat, že základ je mm, to, že, ten režim je veden určitými náboženskými učenci a to je také trošku problém ve srovnání s tedy výkonem moci v demokratické společnosti a já bych se na to chtěl zeptat. To znamená, jak tohle se odráží v našem dialogu s Iránem a jak to e, je vnímáno iránskou společností. A potom, a jestli to nenahlodává tu vaši myšlenku dialogu. A potom bych se chtěl zeptat pana Hefese. Uh, hovořil jste o, um, nebo jak vnímáte um, menšiny v Iránu? Podívejte se na Balúčistán. Tam jsou velké eh, menšinové problémy a také samozřejmě eh, jsou tady kurdové a arabové a také azerbajdžánci. Eh, to je také podstatná menšina. I vlivná, nejenom kvůli tomu, že je to sousední země. Jak vnímáte roli menšin na vnitropolitické scéně? A potom jste hovořil o napětích ve vnitřní politice. Jak vnímáte ty eh, revoluční eh, snahy, eh, revoluční gardy iránské. Hovořil jste tady o politických rozměrech a o tom, že zásadní podrobné akademické studie hovoří o zapojení v revoluční gardy do drogové problematiky, nejenom jako pašování, ale i do výroby. A to by byl výrazný Mm, výrazná překážka eh, v rapprochement eh, mezi Západem a Iránem. Tak rád si vyslechnu vaše podněty na toto téma. Thank you. Now, Mrs. Kronberg from the Greens. Děkuji teď paní Kronberg za zelené. Moment. Děkuji. Já se eh, vyjádřím nejprve k těm lidským právům a potom k dalším otázkám. Za prvé je důležitá vzájemná úcta. Právě to jsme zjistili v Iránu. Nesmíme jim vnucovat naše hodnoty. Musíme se vzájemně pokusit pochopit a tak dosáhnout změny. Otázka je, s kým hovořit o lidských právech. Než jsme se rozjeli do Iránu, tak jsme znali všechny organizace pro lidská eh, práva, která pracují v Iránu. Pozvali jsme je na slyšení a znovu si je pozveme na zpětnou vazbu. Oni nám položili otázky, my jsme ty eh, otázky položili tam a poskytneme jim zpětnou vazbu. Stejně důležité ale je vést dialog eh, s úřady, s těmi, kdo nesou odpovědnost. Důležitá byla otázka trestu smrti popravy eh, probíhají, což je hrozné. Ta zpráva je krutá v tomto slova smyslu, ale mnohé ty trestné činy se týkají drog. A eh, šéf Rady pro lidská práva si sám kladl otázku, jestli takto se dá efektivně vyřešit otázka drog. Takže bude zajímavé si vyslechnout odpověď. Otázka Valtra Poše, na Valtra Poše. Myslím, že eh, to rozdělení na šíty a sunity se často užívá a já se chci zeptat, jestli stále se to používá správně, anebo jestli se to spíše používá v jakési přesilovce a jestli to nemá spíše návaznost na socioekonomická kritéria, na menšiny, na chudé, než že by se to tolik týkalo náboženství. Jaká úloha eh, je připisována náboženství eh, v tomto rozdělení na šíty a sunity. Děkuji, paní Ernst. Děkuji. Já jako členka delegace do Iránu chci také k tomu něco říci a eh, navázat na pana Parsiho. Vy jste řekl, jak, o jaký vztah stojíme eh, s Iránem a my se musíme k tomuto tématu vyjádřit, protože EU vlastně nemá skutečnou strategii pro zacházení s Iránem Eh, ten eh, nejednotný kurz paní eh, Eštonové nelze považovat za strategii. Jak tedy normalizovat vztahy s Iránem? Co pod tím rozumíme? máme eh, získat nějaké kontakty, začít obchodovat a poté, když se nám to bude eh, pozdávat, tak to zrealizujeme. To je bod, který mě opravdu zajímá a v této souvislosti, jak vůbec tedy nastolit ten dialog eh, na téma lidských práv. Nějak rychle jsme se vzdali. Je tady výzkum a debata v Evropském parlamentu a tam v iránském parlamentu, ale nedržíme se toho. Jinak máte pravdu, že Eh, Iráncům nemůžeme nic eh, vnucovat, to tam musí vyrůst samo. Máme bohaté zkušenosti s vývozem nejrůznějších revolučních hnutí. To vždycky mělo negativní dopady. Za druhé sankce. To byl vždycky sporný bod v Evropském parlamentu, ta politika sankcí, eh, kterou my jako frakce jsme vždy velmi odsuzovali, a ty sankce se prokázaly jako obrovský problém. Je velice špatné, když nevládní organizace nedostávají peníze, které jako Evropská unie chceme vynaložit na jejich činnost a oni s nimi nemohou nezávisle zacházet. Jak tedy s těmi sankcemi dále naložit a jak se k tomu postaví Evropský parlament? To je otázka, kterou si musíme vysvětlit. Tam je ekonomická krize, která pomáhá vlastně tomu držet ten režim u moci. Jde, eh, jde tam moc. A třetí otázka je otázka Afganistánu. Musíme spolupracovat s výborem pro Afganistán, s delegací pro Afganistán a položit si otázku, co vlastně se stane v roce 2014, jaký dopad to bude mít na náš vztah s Afganistánem. když jde o ten regionální pohled, můžeme vůbec hovořit o Iránu bez návaznosti na Afganistán, protože ti mají strach z toho, co se teď chystá eh, v oblasti drog, eh, nebezpečí obrovského přílivu uprchlíků. Všechny tyto věci musíme prostě řešit společně. Děkuji. Děkuji paní Tyrán. a potom dáme slovo panu Ro z EEAS. Děkuji, paní předsedající, děkuji za vaše expoze. Já jsem eh, byla součástí delegace, která v prosinci navštívila Irán. A vzhledem k tomu, co tady zaznělo, vzhledem k tomu, co my jsme viděli na místě, to znamená velice komplexní charakter těch eh, vztahů eh, na úrovni iránských elit a institucí, Eh, tak eh, i vzhledem k vůli po dialogu, ráda bych se ještě eh, částečně vrátila k tomu časovému harmonogramu, protože v dialogu je časový harmonogram důležitým prvkem. Jak vy to vnímáte, vzhledem k tomu, že Ženeva 2 se bude konat nejspíš Iránu, že tady nevíme, jak to dopadne, vzhledem k těm šesti měsícům, které Irán má pro realizaci té dohody. Jaký časový harmonogram tady vidíte pro intenzifikaci dialogu, především v oblasti e, lidských práv, abychom inteligentně manévrovali mezi těmi jednotlivými e, milníky, e, abychom hlednili i stav diskuze o Syrii a také především tu dohodu o nukleárních zbraních, která představuje v tuto chvíli zatím jeden, jednu část, jednu etapu. A chci poděkovat eh, paní Gomez, eh, co se týče vztahu, té otázky eh, ohledně vztahu mezi Iránem a Syrií. Ta konference, na které Irán není zastoupen, nevíme, jak dopadne. Děkuji. A pan Orol z služby pro vnější činnost z komise, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za toto pozvání e, zúčastnit se e, dnešní dopolední rozpravy. Já si velice vážím řady e, těch připomínek ze strany obou hlavních řečníků, tak toho, co řekla paní Kronberg ohledně návštěvy v Iránu, nedávné návštěvy země, které se zúčastnila z delegací Evropského parlamentu. Možná dovolte, abych začal eh, několika obecnějšími poznámkami. Ohledně těch oblastí možné spolupráce kterou bychom mohli rozvíjet s Iránem. Řada z toho, co tady zazněla, řada z těch eh, oblastí, které tady byly vyjmenovány, jsou nepochybně eh, oblastmi, kde služba pro vnější činnost, Evropská eh, komise, by viděli jako velmi pravděpodobné oblasti, kde by se ta spolupráce rozvíjet mohla. A pokud byste naštívili stránky eh, služby pro vnější činnost, eh, které se vztahují k Iránu, tak byste zjistili, že toto jsou právě ty oblasti, kde bychom chtěli eh, se společně zamyslet nad možností spolupráce s Iránem, pokud tam politické klima bude příhodné. Takže v tomto směru žádné rozpory. Nicméně se domnívám, že ďábel se skrývá jako obvykle v detailu a tady musíme si určité věci dobře uvědomit. Existují totiž rizika, Eh, v tom smyslu, že bychom eh, mohli postupovat eh, zbytečně rychle. Musíme se pohybovat kupředu velice bedlivě a události ze včerejška tomu jenom nasvědčují. Aniž bych se tady chtěl pouštět do nějaké analýzy postupu těch událostí, ke kterým došlo, ale kdybychom se ptali, zdali vztaha, vztahy eh, západu eh, s Iránem by byly lepší či horší eh, vzhledem k tomu staženému pozvání do Montre, no tak to by jenom zase, to hledání odpovědi by jenom zase ukázalo, že tady jsme e, ve velice e, delikátní e, situaci, v takové citlivé periodě přechodu. Jistě jde o to rozvinout něco mnohem pozitivnějšího než do posud, ale musíme velice dbát na to, jak budeme postupovat. Takže na jedné straně úplně souhlasím s těmi oblastmi možné spolupráce, které byly zmíněny, ale na druhé straně, opakuji, musíme velice bedlivě zvážit, jak budeme postupovat. Pan Parsi eh, se zmínil o tom, eh, že musíme hledat situaci, která bude eh, pozitivní pro, a výhodná pro obě strany. Takové zájmy, které nás slučují v staré evropské zvyklosti bychom mohli postupovat tak, že bychom hleděli, hledali eh, oblasti spolupráce, které jsou nepolitické, nekontroverzní a od nich se odpíchly. A eh, také tady bylo řečeno, že když chceme mít určitý dopad eh, třeba na oblast lidských práv Iránu, tak, tak musíme uh, E, prostě postupovat e, e, na základě toho, že Eh, nebudeme eh, nutně eh, stavět vše na prohlášení, která se líbí pouze nám. Musíme zase velice pečlivě zvažovat naše kroky, aby se to vše odehrávalo v prostředí, v rámci, který je pozitivní, konstruktivní a aby se nám to nevrátilo záporně zpět. Obecně ještě v závěru chci říct, že ano, za zazněly tady určité kritické hlasy eh, ohledně toho, co je vlastně tou vizí eh, Evropské unie. Eh, je to nepochybně legitimní otázka se ptát po vizi, ale vize může být vytvářena pouze společně. To prostě není tak, jako kdyby jedenáctletý kluk řekl své kamarádce, vezmeme se a budeme mít šest dětí. To prostě e, vize není něco, co můžeme rozvíjet jednostranně. Nejprve musíme vytvořit určitou koncepci společně a pak se ta vize od toho bude rozvíjet. E, nechci hovořit příliš dlouho. E, možná, že bych ještě mohl říct jednu věc. Co se týče Eh, ustavení jakési delegace Evropské unie. Eh, unie má takový obecný princip v tom smyslu, že je dobré udržovat kanály eh, diplomatického dialogu a v minulosti Unie hledala způsob, jak zajistit jakousi minimální přítomnost v Teheránu. Komise zvažovala tam vyslat jednoho svého úředníka, který by pracoval z jedné z člen, ambasád členských zemí Unie, ale Irán to neschodal tehdy jako možné, takže e, pozitivní vztahy a e, pozitivní dialog to tomu vydláždí cestu do budoucna, ale není to prostě zcela e, a pouze v rukou Unie. Nemůžeme toto rozhodnout jednostranně. Pak bych ještě chtěl říct, že tady zazněla zajímavá připomínka, která se vztahuje k tomu případnému zapojení třetích zemí. E, a především e, jde o potřebu Saudské Arábie a e, dalších zemí, aby se znovu zamysleli nad pře hodnocením svých vztahů s Iránem a náš zástupce byl minulý týden v Perském zálivu a buďte jistí, že toto je vlastně, nebo bylo také součástí diskuzí eh, paní vysoké představitelky se svými partnery, eh, že se hovořilo o eh, určité novém promyšlení vztahu s Iránem, tak jak to vlastně 3 plus 3 eh, sformulovalo. Chci ještě upozornit na jednu věc. Velice důležité jsou eh, vztahy mezi konkrétními lidmi. Eh, musí to být něčím, co, bude nad, co půjde dál než kontakty mezi institucemi a e, administrativou, pak jsou tady další možnosti, Erasmus, výzkumné programy. Máme prostě nástroje, které umožňují Iránu, aby se zapojil. Jsou to e, nástroje, které jsou zemi k dispozici, jde o to e, se jich zmocnit, využívat je a pak se zamyslet nad tím, kde ještě tu spolupráci více rozvíjet. To by asi bylo v tuto chvíli všechno. Každopádně Děkuji za pozornost. Děkuji. Já bych také chtěla říci pár slov. Za prvé se domnívám, že situace týkající se včerejšího vyzvání Iránu, aby jel či nejel do Ženevy, to je problém, protože to podrývá úlohu OSN a nezbytnou úlohu multilateralismu a zapojení celého mezinárodního společenství. Myslím, že by bylo dobře také Irán pozvat do Ženevy. Hlavním úkolem je zastavit občanskou válku v Syrii. Hovořme o politickém řešení a možném ukončení syrského konfliktu. Syrie a regionální hráči by také měli u toho stolu být a to se týká i Iránu. A druhou věc, co chci říci, je samozřejmě, že Irán je více než jenom zemí šítů. Evropská unie a USA a i Irán mají společné zájmy v boji proti eh, šíření násilí, sektářského násilí v tomto regionu a to nelze ignorovat. Irán jako šíitská země je nepřítelem eh, Talibanu a Al-Kaidi je, což jsou eh, sekty, které jsou, eh, mají velice násilnické vztahy k šítům. Nejprve tedy pan Parsí a potom další. Děkuji za otázky, velice stručně se k ním pokusím vyjádřit. Za prvé, ano, souhlasím, co se týče sektářství. Sektářství není něco, co vzniká samo o sobě. To je potenciální mobilizační faktor, který politici mohou užívat a využívat. Jakmile se do toho ale pustíte, tak s tím nelze snadno přestat. Jakmile zapojíte lidi, do toho, aby se snažili pochopit tu situaci v tom regionu, tak eh, to nesnadno zastavíte. Jakmile ten džin zlahve, tak se tam eh, těžko eh, vrací a Irán je mnohem ideologičtější než Saudská Arábie. Saudský, saudsko-arabský názor na ten region, region je mnohem sektářtější než Irán. Co se týče amerického kongresu a jak se staví k sankcím. Americký kongres se zapojil do jakési iluzivní hry, kdy se domnívá, že pomocí sankcí dosáhne všeho. Věří, že sankce vyřeší všechno, nebo že, se, eh, eh, nebo že nás přivedli do této situace. To je simplistické. Problém, že jestli se to dostane do Senátu, eh, jestli to zvítězí a nebo jestli to bude vetováno. Problém spočívá v tom, že by to podrylo situaci Eh, situaci eh, Obamy a eh, Iránci by potom neměli protějšek. Je tady veliký, veliká propast mezi tím, co chce kongres a co je dosažitelné a mezi tím, co chce Obamova vláda. A problém spočívá v tom, že naše politika je hodně sjednocená s USA a politika USA vlastně je dvojklaná a my se zabýváme pouze tou exekutivou, ne legislativou. Většina sankcí, eh, které my odsouhlasíme, jdou vlastně od kongresu, ne od prezidenta. Eh, sankce toto všechno neumožnily. Takhle to není. Eh, a problém se sankcemi spočívá v tom, že zcela ignoruje dynamiku iránské společnosti. Když se podíváte na Irán za posledních 30 let, jaka, jako jakákoliv revoluční společnost po revoluční fázi, uvidíte, že tamto kivadlo vlastně se pohybuje od reform k revoluční ideologii. Takhle to tam je už dlouho, dlouho předtím, než vůbec se nějaké sankce objevily. Takže eh, to, že Ruhany říká, že, eh, že vlastně toto, eh, ten stav tam takový je kvůli sankcím, to je vzdáleno realitě. Co se týče vztahu ať už Evropské unie nebo Spojených států k Iránu, tady je rozdíl. Je rozdíl mezi tím, co USA chtějí a co mohou dosáhnout a mezi tím, co chceme a co my můžeme dosáhnout. USA a Irán mají dysfunkční nevztah to, co tato dohoda by měla dosáhnout, je, že je přivede k funkčnímu nevztahu. Někdo v Iránu by stál o funkční vztah s USA ale to je stále ještě daleko. My bychom mohli dosáhnout funkčního vztahu s Iránem mnohem snadněji než USA s Iránem, kdybychom o to stáli a kdybychom ty karty vyložili na stůl správně. V co se to tedy má přetavit? Nezapomínejme, že žádného dílu nedosáhneme, když Irán bude mět se vzdát obohacování. To už si uvědomila i eh, Obamova vláda. Už ten díl nechtějí nastavit takto. Irán bude chtít nějaké obohacování Iránu na své půdě, eh, na, na své půdě realizovat. Zabránit jim v tom můžete možná třeba pouze válkou, ale na to byste museli získat lidi, a peníze. Obamova vláda na to nemá ani lidi, ani peníze, ani zájem. Jediný, kdo by toto mohl rozhodnout, je americký kongres, ale ten nepřebírá odpovědnost za rozpoutání válek. Jak by tedy vypadal přirozený eh, vztah eh, s Iránem, stejně jako jiný vztah? Znamenalo by to, že budeme hovořit o sporných věcech a týkalo by se to denodenních vztahů Eh, co se týče věcí, které nevyžadují žádný politický vstup, jak už, ať už to jsou studentské výstupy, eh, výměny nebo něco jiného. Můžeme tomu říkat třeba normalizace vztahu. Ale teď jde především o to pochopit, že ten vztah nemůže pouze sestávat z jednotlivých bodů té dohody, kterou my dáme na stůl a potom budeme nešťastní, když se ty body nepodaří uh, realizovat. to, to nefunguje ve vztazích ani jednotlivců, ani státu. Otázka, jestli Irán vidí koncepci státu zcela odlišně než my, anebo jestli se jedná o takovou teokracii, která je tak vzdálena od čehokoliv, co máme na západě, s tím já naprosto nesouhlasím. Chcete-li se podívat na Irán a trošku zapomenout na hijáby a turbany, tak si uvědomíte, že jde o moderní, modernizovanou zemi. Ta země nemusí být stejná nebo podobná ani našim zemím, v některých aspektech je podobná, ale to samo o sobě není kritériem vztahu. Budete-li chtít hovořit a jednat pouze s lidmi, eh, kteří vypadají a jednají jako vy, tak bude svět velice malý kdo vlastně mluví za Irán. Lidé na nejrůznějších úrovních. Ta interakce nemůže probíhat pouze mezi ministerstvy. Potřebujeme vztah, kde bude probíhat diskuse mezi lidmi na nejrůznějších úrovních. Ku příkladu máme program studia lidských práv v Iránu. To umožní, že takovýto postoj a přístup se rozšíří. To vyžaduje určitý čas, ale pak, když se to podaří, bude to mít účinek. A konečně eh, v návaznosti na to, co bylo řečeno eh, z, z ESVČ. Ano, musíme být obezřetní do určité míry, ale musíme si také uvědomit, že lepší to nebude. Takže to, že bychom měli vyčkávat, jak se to celé vlastně vyvrbí, eh, tak to politika nefunguje. A to by neznamenalo, že zaujmeme odpovědný postoj potřebujeme se angažovat a zapojit od samého počátku, ne čekat, jak se to celé vlastně e, projeví. A abych se vrátil k vaší analogii, e, když se rozhodnete jako jedenáctiletý, že si vezmete to děvče a budete e, mít šest dětí, nejprve to musí být vaše rozhodnutí a pak tady to rozhodnutí předestříte druhé straně a čekat, jestli se to setká se zájmem. Pan Poš, děkuji. Mnoho věcí už zde zaznělo. Uh, Myslím si, eh, že teď trochu konstruktivně k sankcím. Ano, ty sankce byly důležité už jenom proto, že je to nejsilnější zbraň EU a opravdu dopad to mělo. Vzhledem k tomu um, už musím uvést, že souhlasím uh, s pravidly a je to určitá vnitřní dynamika toho režimu. A samozřejmě je tady také špatná hospodářská situace, která je donutila jednat. Uh, to, co udělal Chameny v posledních letech, eh, co dělal neustále v, eh, v setkáních s nejradikálnějšími vrstvami společnosti s eh, gardami, bylo, že redefinoval národní zájmy Iránu a ne vyjadřoval se k Izraelu a Palestině. Takže změnil Izrael ideologický jazyk. Řekl, že eh, návrhy eh, se Spojenými státy eh, záleží jenom na geopolitickém zájmu. Ovšem, tohle neznamená přátelství, úzké intenzivní kontakty, ale jakmile prolomíte ideologická tabu, tak ta další, další posuny jsou možné. Někdo tady hovořil o Izraelsko-Saudské alianci. V posledních třech letech, po té, co Hamas opustil iránský tábor, eh, co opustil eh, osu odporu, a co, což byl eh, základ jeho středovýchodní politiky, tak Teherán přehodnotil situaci a, a um, oni byli tak překvapeni, stejně jako lidé na západě, silou a brutalitou a úspěchem al kaidy ať už pod ní rozumět cokoliv, která se rozpíná od e, severu Afriky přes africký roh až po Irák. A teď zrostávám k těm šítům a sunitům. Nemyslím, že bychom je, měli Irán redukovat na šíty i když oni tam mají prominentní roli ve své vlastní ústavě. A Irán ani e, nejedná jako šítská země v arabském regionu. Ale e, používá se to k e, rozmíchávání nálad v obou, po obou stranách. A teď vzhledem k objevení Al-Kaidy je to opravdu ošahavá otázka. A se stejnou logikou v roce 2001 o Spojené státy řekly, musíme spolupracovat s Iránci na spravodajské úrovni a tak dále. A já říkám, že ve stávající situaci je to imperativ. Když uznám, že věci s Iránem nevyřešíme až poté, co se uzavře jaderná otázka, tak eh, teď eh, záleží na vaší analýze a na vašich eh, úsudcích, jak si myslíte, eh, že eh, nebezpečná al je? Jestli není, tak nemusíte zvolit Iránci. Pokud si myslíte, že je to tak důležité, že to jde nad rámec bohého terorismu a je z toho strategická hrozba, tak musíme spolupracovat s každým, bez eh, ohledu na jejich lidská práva, ať tedy tamní lidská práva, jako v Saudské Arábii nebo s Irákem. Irák není satelit Irák je země, která, která byla upřena její vlastní in, iniciativa. Je tam většina šítských Arabů, ale většina a, a, vlád tam vůbec popírá existenci šítů. Irán a Irák jsou přirození konkurenti. Není to kvůli tomu, že Teherán by byl chytřejší i když si vychoval řadu důležitých lidí v 80. letech, když oni byli uprchlíci v Iránu, je docela přirozené, nebo nepřirozené to jejich zblížení. Když se podíváte do eh, minulosti, tak eh, mezi nimi existuje pořád jenom příměří. Eh, Kivadlová diplomacie pomohla změnit kurz, ale vyjednalo se, vyjednala se ta situace znova. Potom situace kurdských menšin a jejich autonomie, to pořád existuje. Takže Irán hraje svoji kartu velmi dobře, ale nemůže diktovat v Iráku, musí vyjednávat a není tak eh, silný, jak si lidé myslí. Ovšem, ehm, dělají svoji práci a samozřejmě je docela špatně ve svém zájmu. A potom poslední věc. Já si nemyslím, eh, že by měla existovat aliance mezi Izraelem a Saudskou Arábií. Je tady určitá věc eh, zbližujících se zájmu, ale bez vytvoření skutečného palestinského státu a konečného mírového procesu integrace eh, Izraele v regionu nevznikne a nebudou tady formální eh, diplomatické vztahy mezi Izraelem a Saudskou Arábií. O tom Irán a Sýrie. Ano, ehm, tam je Irán selektivní, nemají plán B, ale myslí eh, dopředu o věcech, na kterými bych, bychom se také měli zamýšlet, například dopad kurdské entity v severní Sýrii, kontrolované PKK která velice účinně se brání tedy proti islamským radikálním silám. A jedná jako nezávislá, jedna nebo prakticky nezávislý Kurdistán v Iráku. Mně se zdá, z pohledu Iránců, je zřejmé, že, oni, ehm, že, že jim se docela dobře daří minutu ještě k menšinám, eh, k etnickým menšinám, tak tady je určitá šance pořád, že ti Iránci si vytvořili určitou supraidentitu, že jsou to Iránci. Iránští kurdové jsou odlišní mentalitou od tureckých a iráckých kurdů, i když jsou ze stejných kmenů. Eh, eh, otázkou je, jestli je to jedna z největších, je to, jestli Iránci jsou tedy vůči národ Mm, jsou tam separatistická autonomistická hnutí a až do posud eh, tam jejich vedení je etnicky velmi smíšené a já tam nevidím jasné, eh, jasnou dominanci Peršanů v těch vysokých vůdčích pozicích. Diskriminování jsou sunité. Iránští sunité. A to byl argument pana Cholipova když říkal, že iráčtí eh, sunité byli eh, povyšováni, když on byl šefem policie. Myslím si, že Iránci o tom vědí. Ale souhlasím s tím, že na úrovni OBSE eh, tam opravdu žádná menšinová práva neexistují. Děkuji vám. Děkuji všem účastníkům v debatě a ráda bych vás informovala o tom, že eh, první eh, projednání našeho doporučení proběhne na AFETu eh, na zasedání 10. února. Děkuji.